Navrhuji, abyste ukončili své soukromé hovory. Začneme s naší schůzí. Než přivítáme našeho hosta, chtěla bych přednést několik sdělení předsedkyně. Především v bodě 1 našeho pořadu jednání vám chci říci, že ústní otázka, což je rozdávání potravin nejchudším obyvatelům eh, Unie. Eh, Toto téma již eh, proběhlo ve Štrasburku. Bude to tedy nahrazeno jinou ústní otázkou o evropské strategii pro bezdomovce, včetně návrhu usnesení. Hlasování v bodech 17 a 18 což je mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení. To bude dnes v 17, protože rozpočtový výbor zrušil své zasedání zítra dopoledne. A z toho to, to musíme brát v úvahu. Eh, eh, oni, lépe řečeno, chtějí právě brát v úvahu naše hlasování. Dále vám chci říci, že zítra, a omlouvám se těm, kdo eh, chtěli vystupovat k nějakému bodu nebo k hlasování zítra dopoledne, bude předsedat naší schůzi paní Figueredo. Nejsou-li žádné další poznámky, můžeme považovat tento návrh pořadu jednání za schválený a dostávám se k bodu dvě sdělení. Naše práce je vysílána po internetu, tak jak je to obvykle. Dále bych chtěla dát slovo našemu zpravodaji k otázce jednotného povolení pobytu, tedy jednotnému povolení k pobytu i v práci, aby nás zpravodaj informoval o jednání. Prosím. Gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně proběhla, eh, proběhl neformální trialog 23. května a pak 7. června výbor Libe se sešel se, s pravodajem, eh, který koordinuje práci za Libe. 22. června proběhne trialog, což by už mohl být konečný trialog pro řešení tohoto problému. Já doufám, že 22. ten trialog umožní také pozvání předsedkyně eh, výboru pro zaměstnanost, protože jde přece o projednání eh, práv eh, přistěhovalců. My totiž žádáme, abychom za rovných podmínek byli přizváni k jednáním stejně jako další výbory, tam, kde jsme také my příslušným výborem. Já tedy zastávám postoj naslouchání a dialogu s výborem Libe, ale v žádném případě eh, nemohu přijmout situaci, kdy předsedkyně eh, eh, za výbor zaměstnanost nebo zpravodaj není pozván k projednání těchto otázek. Paní předsedkyně, já myslím, že ty poslední zprávy jsou dobré. Je tady otevřenější vůle ke spolupráci, včetně procedurálních otázek i včetně samotných zásadních otázek. Vážení kolegové, dámy a pánové, zbývají ještě tři otevřené otázky, o kterých bude muset rozhodovat plenární zasedání eh, našeho parlamentu. Zbývají tedy tři otázky a tyto tři otázky jsou otázky, ve kterých nám rada nechce naslouchat. Eh, jedna věc je také otázka jazyková. Já myslím, že s touto jazykovou eh, otázkou nebude problém, když to přijmeme, když to přijmou i ostatní a bude to sjednocení terminologie. Ale pak jsou další zásadní otázky. Já bych řekla, nejdůležitější otázka je právo pracovníků z třetích zemí, když pracují v Evropě a pak se vrací domů. Rada zastává názor, že Eh, by již prostě nedostávali penzi, když by se vrátili do své vlastní země. To znamená, že by vlastně neměli stejné zacházení eh, když občané Evropské unie odjedou do třetí země, tak tady mají prostě zaručené, historicky zaručené určité zacházení. A Evropská eh, komise i rada zastávají názor, že tato výhoda platí pouze pro, či, pro občany Eh, členských zemí EU. A my přece nemůžeme přijmout situaci, kdy rovné zacházení není zaručeno. Další kontroverzní otázka je otázka relativně menšího eh, významu. Rada totiž zastává názor, že v případě nezaměstnaných je zajištěno placení dávek pouze po šesti měsících eh, práce. To znamená, musí, musí absolvovat alespoň šest měsíců práce, eh, aby eh, měli stejné zacházení já zatím eh, nechci předjímat výsledky tohoto trialogu. Já bych rád počkal na jeho výsledky, ale pakliže to bude eh, uspokojivé pro, naši, pro náš výbor, nebude problém. Prostě eh, to bude vyřešeno ovšem, jestliže naopak výbor Libe zastane, bude zastávat jiný názor, my máme právo předstoupit před plenární zasedání a vyložit naše pozice. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. K tomuto bodu já chci říci, že skutečně na příští trialog půjdu s vámi a budu o tom informovat předsedu výboru, protože podle eh, jednacího řádu, který jsme si vypracovali tady eh, pro jednání s radou, jednací týmy, vyjednávací týmy v případě trialogu musí být složeny eh, z příslušných eh, předsedů výborů a jakožto také příslušný výbor si myslím, že delegace eh, musí obsahovat jak zpravodaje, tak předsedkyni výboru. Dále paní Matě nás požádala, abychom potvrdili postoj našeho výboru eh, s perspektivou nadcházejícího trialogu. A my tedy můžeme skutečně potvrdit postoj, který jsme zaujali v rámci toho, této zprávy a uvidíme pak, jaké budou výsledky trialogu. A my bychom samozřejmě chtěli trvat na našem postoji až do konce. A třetí sdělení. Dostali jste ve svých složkách informační zprávu, což je v zápis ze slyšení, které proběhlo 14. dubna tohoto roku eh, se sociálními partnery na téma zahájení jednání o pracovní době. A poslední informace. Asi si vzpomínáte, že jsem vás upozornila, že v rámci eh, výboru REGI v rámci projednávání zprávy pana Pipera, což je sedmá zpráva o soudržnosti, k čemuž jsme také přijali stanovisko. Odstavec 50, pardon, 55 této zprávy velice silně zasahuje do pravomocí našeho výboru, protože spochybňuje samotnou existenci globalizačního fondu. Já jsem na to upozornila předsedu parlamentu. Eh, jde totiž v této věci o nové, novou interpretaci komise AFKO v článku 50. Eh, interpretace článku 50 pro nás není uspokojivá, protože jde o výlučné pravomoci daného výboru. A to znamená, že tady má zastávat náležitou úlohu příslušný výbor. Já jsem tedy u předsedy Lenena a u předsedy Kasinyho požádala o vysvětlení této interpretace, která nám byla předložena ze strany AFKO. K vysvětlení ale ještě nedošlo. Eh, předseda se tedy opírá o současnou interpretaci a odmítá eh, vyhlásit odstavec 55 eh, ve zprávě pana Pipera. Já tedy interpeluji u předsedy a říkám, že žádám o, předsedy, o podporu předsedy Lenina, aby podpořil naši interpretaci v jednacího řádu, který umožňuje eh, uplatnit eh, pravomoci eh, přidruženého výboru. Dále na žádost našeho výboru budeme mít to oddělené hlasování k tomuto odstavci 55 a samozřejmě já žádám všechny politické skupiny, aby se mobilizovaly včetně EPP, a aby hlasovali proti tomuto odstavci 55. Tím tedy končím s sděleními předsedkyně a děkuji panu Mortenu Kjerunovi, že je tady eh, na našem zasedání přítomen a že trpělivě čekal, až eh, proběhne oficiální zahájení schůze a vyslechl všechny tyto informace. On je ředitelem agentury pro základní práva a má samozřejmě pravomoci, které přesahují pravomoce našeho výboru. Náš výbor ovšem si přál, vás, pane řediteli, vyslechnout, neboť se domníváme, že v rámci sociální politiky a politiky pracovního práva je určitá dimenze, která bez sporu spadá do pravomocí vaší agentury a velmi rádi vyslechneme vaše sdělení k tomuto tématu. Eh, možná se konkrétněji můžeme soustředit na dimenzi Rómů, což hodně mobilizovalo evropské orgány a také evropské občany a zůstává to velmi aktuálním tématem. Eh, právě z hlediska pravomocí vaší agentury. Pane řediteli, já vám dávám slovo a pak budeme mít ještě diskusy. Děkuji, Dámy a pánové, je to velké potěšení pro mě být zde mezi vámi a promluvit eh, na tomto výboru. Doufám, že se jedná o počátek trvalého dialogu mezi naší institucí a eh, vaším výborem, protože, jak paní předsedkyně správně uvedla, máme toho mnoho společného. Dnes dopoledne jsem promluvil na výboru Libe, předložil jsem tam naši výroční zprávu, která byla dnes zveřejněna. Samozřejmě, že jsme přivezli sebou i několik eh, výtisků a máte, eh, jsou vám samozřejmě k dispozici. Ukazuje to, jak eh, velmi se základní práva během posledních let stala jakýmsi průsečíkem a interdisciplinární oblastí a je to také to, co nás spojuje i e, s výborem LIBE. E, stručně bych chtěl vypíchnout tři e, oblasti naší společné práce a sice je to otázka Romů, dále práva osob postižených a také postavení takzvaných um, um, migrantů nebo nepravidelných migrantů v Evropské unii. Také chci hovořit o Evropské platformě proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. Takže napřed dovolte, abych pojednal otázku Romů. Jak dobře víte, je to eh, stále ještě skupina, která je v Evropě nejdiskriminovanější. V roce 2008 naše agentura provedla celoevropský průzkum. Eh, vedli jsme eh, rozhovory s 25 eh, tisíci ehm, různými příslušníky různých etnických menšin, včetně Romů a z tohoto množství materiálu, který jsme zhromáždili, bylo zjevné jedno a sice velmi vysoká míra diskriminace již čelí právě, právě Romové. A pro dnešní den jsem byl požádán, abych se věnoval otázce eh, předčasného opouštění škol u romské menšiny. Jak známo, právo na vzdělání je základním lidským právem. Eh, zaručuje to jak charta, tak i umluva o práv dítěte a toto právo eh, musí náležet každému ze sedmi členských států, kde agentura provedla průzkum, Um, uh, romského etnika v roce 2008 jsme nalezli uh, výraznou uh, míru Romů, kteří opouštějí školy ještě před ukončením pátého ročníku. Um, ze všech zemí je podíl um, těch, kteří předčasně opouštějí školu před pátým ročníkem, je to 35 až 75 dětí. A jestliže to srovnáme srovnáte s většinovou společností v průměru, tak pouze 2% Eh, většino, děti z většinové společnosti mají pouze pět eh, eh, let školní docházky. Takže jakýmsi východiskem pro řešení předčasných odchodů ze škol u Romů je zcela jiný než u většinové populace. Průzkum agentury identifikoval také možné příčiny tohoto obrovského rozdílu, který jsme doložili. Jednoznačně diskriminace tady hraje důležitou roli, například cestou segregace romských žáků v takzvaných speciálních nebo zvláštních školách. Některé členské státy již učinili jistý pokrok v tom, že přesouvají Romy do hlavního proudu vzdělávání ve společnosti, to je to nejpozitivnější. Nicméně bez dalších kroků, které by podpořily toleranci a bojovali proti rasové, rasovým předsudkům eh, se, eh, eh, kon, jsou Romové konfrontováni tyranizováním ze strany jiných dětí, šikanou ze strany dětí, také mm, určitě tou ne, tou nevlídností nebo nepřátelstvím ze strany učitelů. E, takže je zde hned několik problémů a několik kroků, e, které je nutno učinit. Další e, možné faktory nemusí být nutně spjaty se diskriminací, ale jsou více, více souvisí se sociálními a ekonomickými problémy, které se dotýkají i většinové společnosti, ale zejména romské komunity. Dovolte Dovolte, abych některé z nich zmínil. Není eh, neobvyklé pro ty chudé v našich společnostech, že bydlí eh, v místech, které eh, jsou, mají špatnou nedostatečnou dopravní obslužnost. To znamená, že se to týká i dostupnosti škol. Platí to zejména tam, kde eh, přeprava do škol eh, vlastně je příliš nákladná pro rodiče anebo vůbec neexistuje. Já jsem navštívil jednu romskou osadu v jedné členské zemi a byla vzdálena několik kilometrů od eh, místní eh, vesnice a pro děti eh, nebyla zajištěna doprava do školy. Když jsme hovořili se starostou, tak jsme zjistili, že on si to vůbec neuvědomoval, že tento problém tady existuje a slíbil, že ehm, se na to podívá a bude zvažovat řešení, když teda rodiče si stěžovali, že to je velký problém pro zajištění docházky, zejména ehm, v zimě. Kromě toho někdy jsou děti děti vystavené i tlaku, eh, aby vykonávali vydělečnou činnost a podpořili tak příjem domácnosti a aby tedy opustili školu a již eh, vstoupili na trh práce. A navíc je to i otázka hodnotová. Děti mnohdy nevnímají přínos vzdělání pro jejich další život. Takže je tady zapotřebí dalšího průzkumu, abychom eh, identifikovali, jakou váhu mají tyto jednotlivé faktory. Zdali se, to jedná, zdali se jedná pouze o socioekonomické problémy, anebo také o diskriminaci. A proto naše agentura nadále pokračuje v průzkumech a mm, nezaměřuje se přitom pouze na romskou pospolitost, ale eh, zkoumá i neromská, eh, neromské komunity, které žijí v sousedství, aby srovnávala potom eh, jejich možnosti práva a aby se teda zaměřila na otázky chudoby, otázky diskriminace a rozdíly mezi nimi a vypíchla podrobnosti. Tento průzkum proběhl eh, ve velmi těsné spolupráci se Světovou bankou a s rozvojovým programem OSN. Tím je eh, zaručeno určité srovnání této situace eh, se situací, která panuje v jiných částech světa. Nyní eh, další okruh, a to jsou osoby s postižením. Jak víte, Evropská unie ratifikovala Evropskou konvenci o právech lidí postižených a nyní jsme zavázáni chránit a podporovat jejich práva. Naše agentura provádí mm, celou řadu výzkumů v té této oblasti, který doufejme poskytne nové údaje a e, poznatky o tom, jak zajistit e, rovné příležitosti, jak potírat diskriminaci a jak podpořit e, integraci těchto osob s postižením. V loni naše agentura zveřejnila dokumenta, materiál o politické participaci. Tam jsme zjistili, že některé země vlastně Ehm, stoprocentně ehm, zabraňují lidem s mentálním postižením volit to eh, byla situace v sedmi členských zemích. Již eh, nyní ehm, některé z těchto zemí, které prostudovali naši zprávu, začaly měnit svoji legislativu v tomto ohledu, protože to jednoznačně přispívá k vyloučení těchto lidí z politického života, včetně účasti na demokratickém fungování Evropské unie. E, náš průběžný výzkum situace osob s postižením se zabývá čtyřmi tématy, a sice podmínky v dlouhodobých rezidenčních zařízeních, zařízeních, mám na mysli sociální, domovy sociální péče, dále za druhé nezávislé bydlení a účast ve společnosti, v komunitě, za třetí um, uh, Eh, přístup ke spravedlivosti a eh, za čtvrté právní způsobilost. Eh, provádíme také celou řadu praktických terénních prací a také rozhovorů s respondenty. Nadále je obtížné sbírat komparativní data v jednotlivých institucích v 27 zemích. Evropské unie a možná, že je méně důležité zaměřit se na počet institucí zařízení sociální péče, ale spíše na změnu filozofie, která určuje poskytování péče. To znamená jakýsi odklon od eh, skupinové péče eh, a příklon k individuální péči v rámci komunity. Chtěl bych poukázat na čtyři závěry, které eh, jsme učinili, respektive k nímž jsme dospěli na základě našich průzkumů. Za prvé, Zatímco takzvaná deinstitucionalizace um, uh, ve prospěch podpory individuálního života a bydlení um, je upřednostňována. Přesto je nutno velmi dobře koordinovat tyto dva směry života a implementovat a zavádět je postupně. Nejde pouze o uzavírání eh, zařízení během jednoho dne a přemístění eh, lidí um, někam jinam, respektive na ulici hned eh, následující následující den. Vidíme to eh, v některých členských eh, zemích a bohužel důsledkem není eh, výrazný pokles osob z postižením. Za druhé, evropské strukturální fondy by mohly být nasměrovány um, do oblasti bydlení a sociální péče tak, aby právě umožnili individuální bydlení a e, nebyly e, pouze směrovány do um, kolektivních zařízení. Za třetí, osoby s postižením zjišťují, že určitá forma zaměstnání je hodnotná a přínosná pro jejich individuální rozvoj, přináší jim to um, určitou hodnotu a smysl života. Současně a um, samozřejmě se musíme vyvarovat vykořišťování um, těchto lidí um, jako bezplatných pracovních sil. Jedna osoba například, s níž jsme vedli pohovor, řekla, řekla, že ředitel jedné instituce při stavbě svého domova využíval, uh, využíval Um, tyto bezplatné pracovní síly. Samozřejmě, že je nutno zpřístupnit těmto lidem i ten hlavní proud vzdělávacích zařízení a jejich integraci do systému eh, eh, eh, vzdělávání. Ta Evropská konvence o právech postižených lidí je skutečně novou kapitolou v dějinách zajišťování práv těmto lidem a eh, skutečně musíme vycházet eh, z hodnoty člověka a nekoncentrovat se pouze na jeho postižení. Eh, za třetí bych se chtěl zaměřit na práci agentury, pokud jde o migranty. Naše zpráva v této věci bude k dispozici příští týden a je součástí širšího projektu o základních právech migrantů. Tato zpráva, která bude k dispozici příští týden, se týká speciální kategorie a sice eh, občanů třetích zemí, kteří eh, mají postavení eh, migrantů a vykonávají domácí práce. To znamená, že se to nevztahuje na osoby, které porušují vízové povinnosti. Průzkum byl prováděn ve čtyřech e, zemích. A to za pomocí občanské společnosti. Jedná se o první zprávu, která analyzuje tuto situaci napříč členskými státy a pokrývá pět e, základních oblastí. Pracovní podmínky, propouštění, svoboda shromážďování a združování, mechanismy nápravy a rodinný život. Nyní bych chtěl nastínit ty hlavní výzvy, které jsme e, spozorovali. Za prvé, jedná se o skupinu, která z větší pravděpodobností e, zažívá různé formy diskriminace. Domácí práce se vykon, jsou vykonávány zejména ženami a tudíž e, jsou vlastně zranitelné, respektive vystavené násilí na základě pohlaví vzhledem k tomu, že se jedná o cizí občany, jsou eh, také eh, mnohdy podrobovány eh, násilí rasového zaměření. Pokud jde o navrženou konvenci ILO o domácí práci, tak je nutno říci, že domáce, domáce domácí práce jsou méně často regulovány než eh, jiné. Například eh, inspektoráty práce nepůsobí velmi aktivně eh, v těchto oblastech třetích zemí a tyto osoby za třetí se ani mnohdy nemohou dovolat svých práv nemají přístup k systému justičních úřadů nebo jiných orgánů. Samozřejmě, jak všichni víme, neexistuje povinnost těmto migrantům poskytnout eh, přístup eh, na trh práce. Nicméně mm, mají mít k dispozici všechna práva jako všichni ostatní podle evropského práva a podle konvencí ILO pokud eh, neexistují v těchto konvencích specifické výjimky. V praxi to znamená, eh, že Evropské právo není vždy explicitní, není vždy jednoznačné, pokud jde o zaručení těchto práv například zavedení jednoznačných norem o e, minimálním platu v dobách odpočinku, nároku na odpočinek nebo e, nemocenské dávky, stejně tak jako ochrana zdraví a bezpečnosti při práci ve vztahu k těmto migrantům bez e, dokladu a za druhé členské státy uznávají, že tady ještě, že na národní úrovni je velká poptávka po takovýchto pracovních silách a je nutno zajistit, aby měli skutečně legitimní status a tudíž i ochranu. Dámy a pánové, hlavní výzvy, jimž čelí Romové, osoby s postižením a eh, migranti eh, bez eh, legitimních dokladů, ukazují, kolik práce ještě zbývá aby základní práva skutečně byla naplněna životem. Naše agentura bude ráda pomáhat vašemu výboru se našimi průzkumy a odbornými znalostmi při řešení těchto výzev. Těším se na vaše otázky a děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane řediteli, za to, že jste byl tak přesný u těch témat, která nás zajímají v tomto výboru. Já bych chtěla nejprve slovo třema kolegům, kteří požádali o slovo. Je to pan Cerkas a potom další. Děkuji, paní předsedkyně. Velice děkuji, pane řediteli. Já to říkám nikoli protokolárně, ale opravdu velice upřímně, protože vaše poslední slova mě potvrzují eh, v těch eh, názorech, jak velice důležité je eh, rozpoznat strategickou důležitost těchto problémů, které postihují nebo charakterizují celou Evropu. Eh, důstojnost společnosti se neměří pouze příjmem na hlavu, ale eh, závisí také na tom, jak eh, mezi jednotlivými členy společnosti dělíme <clears throat> bohatství společnosti, jak bereme v úvahu ty nejzranitelnější, jak bereme v úvahu zájmy těch, kteří nemají prostředky, jak si, pro, jak si prosadit, jak si realizovat své představy o životě do jaké míry jim podáváme pomocnou ruku. Proto, pane řediteli, chci velice ocenit všechno, co jste eh, ve své funkci udělal. A chci také říci, že opravdu je to velice eh, užitečná práce. Chtěl bych se zeptat, zda proběhla nějaká studie, studie která by objasnila eh, jak eh, se eh, postupuje v případě práv, kdy přece není možné rozlišovat, zda někdo je občanem členského státu EU či nikoli. Eh, přece charta základních práv je aplikovatelná na všechny, kdo žijí v Evropě, ne pouze na ty, kteří mají občanství členských států. Eh, existují tedy eh, směrnice proti diskriminaci a mně připadá, že eh, se často chováme, nebo mnozí se chovají tak, jako kdyby se rozlišovaly dvě kategorie občanů. Já, a to včetně těch, kteří skutečně jako my pracují legálně a mají všechny doklady. Já tedy takto formuluji tyto otázku. Eh, rozlišuje se nebo se nerozlišuje statut občany podle toho, zda má či nemá příslušné doklady obsvědčující občanství eh, členské země EU. A dále bych chtěl říci, že v oblasti lidských práv, eh, když Eh, hovoříme o různých sociálních, hospodářských a dalších právech, o tom základním eh, souboru lidských práv, jako je například eh, ochrana zdraví a podobně. Chci se tedy zeptat, zda tento pojem se může stát pojmem mnohem širším, než byl doposud Eh, oplatňována, aby se to eh, týkalo i toho, jakým způsobem jsou lidi vzděláváni, eh, jakým dostávají zdravotní péči a podobně. Děkuji. Děkuji a dávám slovo dalším. vielen Dank. Děkuji. Vaše prezentace byla velmi zajímavá a já bych se chtěla věnovat jedné věci, o které jste hovořila, potom mám jednu obecnou otázku. Nejprve tedy se chtěla vrátit ke zprávě o osobách s postižením. Tam jste řekl jednu zásadní věc, a sice, že vzdělávací systémy se musí otevřít. A teprve tak je možné zajistit, aby eh, lidé nacházeli příležitost na pracovním trhu. V některých zemích eh, uplatňují jiné přístupy, já souhlasím s tím vaším, nicméně se potýkáme s tím problémem, že rada je zablokovaná v oblasti antidiskriminační směrnice, kde se uplatňuje přesně tento přístup. A vlastně jde tady také o uplatňování evropské. Mluvíme, kdo za to může, za tuto blokaci. A víme, že ta blokace je velmi závažná. Mě by nicméně eh, zajímalo, Ehm, co by se dalo dělat, aby se ta situace odblokovala. Například v Německu dochází k současné době k posunu, protože to jsou kompetence, které spadají mezi jednotlivé spolkové, pod jednotlivé spolkové státy v Německu. A jaké možnosti podpory tady existují pro tyto spolkové země? A potom v rámci té páté antidiskriminační směrnice probíhá diskuse a zase by mě zajímalo, jaký postoj k tomu máte vy. My eh, v Evropském parlamentu si myslíme, že pátá směrnice je jediná správná cesta a že bychom na to měli trvat. A další věc, jenom velmi stručně, jde o to, že některé členské státy v podstatě byly sproštěny toho, aby kompletně transponovali eh, antidiskriminační směrnice, zejména se to týká ochrany eh, obětí. A mě by tedy zajímalo, jaké následky to bude mít v těch čínských státech, kde eh, tato klauzula není aplikována. Děkuji. Chci ještě říci kolegům, že jsem se seznam řečníků. Myslím, že všichni, kteří tady jsou, už požádali o slovo. Teď paní Elizabeth Lin a potom pan Koza. Yes, thank you. Ano, děkuji. Eh, velice děkuji eh, za to, že jste se sem dnes eh, dostavil. Já bych chtěla trošičku navázat na to, co říkala předřečnice ohledně toho, že v radě momentálně uvázla ta směrnice. Snažíte se nějak s členskými státy zjistit, které to jsou členské státy, které to vlastně brzdí. A také jste hovořil o zavírání institucí, což já velice vítám. A vy jste říkal, že zpráva vyjde příští rok. Momentálně existuje nějaké svědectví, nějaké důkazy, jak se zachází se strukturálními fondy v těch členských státech, jimiž jste se zabýval, aby bylo možno přejít na poskytování péče v komunitě. To bychom si přáli. A další věc. My jste také hovořil o problémem eh, duševního zdraví eh, v souvislosti s postižením a používají se ještě pořád takové ty klece v psychiatrických zařízeních, protože někteří z nás už se tím zabývali eh, celá léta a sice se to už zlepšuje, ale pořád ještě se někdy tato nevhodná lůžka typu klecí používají. A dnes se třeba místo toho používají léky, aby duševně choří měl, byly pod kontrolou příslušných léčeben. To je tedy hlavní věc, která mě závis, zajímá v souvislosti s postiženími. A jinak si myslím, že my v parlamentu opravdu eh, jsme opravdu na, na, před několika lety už eh, zahájili správný kurz, tedy odcházet od ústavní péče, ale samozřejmě v souvislosti s právy eh, lidí s postižením souvisí i práva starších lidí, a, protože dochází i k zneužívání eh, seniorů. A dnes právě den boje proti takovému zneužívání a musíme se zabývat i tím, eh, že často jsou upírána seniorům základní práva, a to zejména v zařízeních pro dlouhodobou péči. Dnes se zase koná konference, kde se hovoří o tom, že třeba že seniori se neúčastní klinických studií, i když se tam zkouší léky, které jim pak budou podávány. A my se zabýváme tedy zneužíváním a upíráním práv seniorů v zařízeních dlouhodobé péče i ostatními pasy. Pan Adam Kosa, potom dáme slovo vám, abyste mohl odpovědět a potom udělám další kola diskuse. Děkuji vám. Já jsem původně se naplánoval velmi dlouhé otázky, ale část už to byla zodpovězena. E, v první řadě e, bych vám chtěl poděkovat, že jste mezi nás přišel a za práci vaší agentury. E, já bych jenom připomenul, že jsem zpravodajem ke zprávě, která se bude týkat postavení osob s postižením, takže já se relativně dobře vyznám ve vaší práci v této oblasti a mám následující otázku. Týká se to e, úmluvy OSN o právech osob s postižením. Chci se zeptat, jestli vznikla nějaká globální studie k tomuto tématu. Jde tedy o to, jestli Lisabonská smlouva i aplikace je v souladu s touto umluvou. To je první otázka, kterou na vás mám. Druhá hlasovací eh, právo eh, osoby s postižením a jejich účast na politickém životě, to je téma, které mě také zajímá a proto by mě zajímalo, jestli jste připraven rozšířit oblast zkoumání i na eh, další osoby, například s duševním postižením nebo osoby, eh, které eh, jsou v kolečkových, kolečkových křeslech. A za třetí otázka. Týká se to výzkumu vaší agentury. Eh, týká se to osob, kteří se komunikují prostřednictvím znakového jazyka a jakými prostředky chcete zajistit požívání jejich práv například v evropských institucích. Jste tedy teď mohl odpovědět na ty eh, čtyři otázky, ale ne příliš dlouho, protože potom se budou hlásit ještě další. Uh, thank you very much. Uh... Uh, first, uh, on the, uh... Za prvé k otázce rozdílného statutu z hlediska ochrany lidských práv. Obecně vzato, základní práva náleží všem. To znamená, že listina práv a evropská i e, umluva i umluva OSN se vztahují na všechny. Ať je to migrant, který nemá vyřízený pobyt, ať jsou to občané s plným statusem. A víme, že v této úmluvě jsou některá práva, ale která se týkají občanů, hlaso, například právo na hlasování, které neposkytujeme neobčanům. Pak jsou zase jiné rozdíly, když už se dostáváme máme mimo obsah působnosti režimu lidských práv, například turisté, eh, dočasní pracovníci, pracovníci s právem stáleho trvalého pobytu až eh, skuteční občané. A tady se může objevit i hledisko diskriminace eh, rozlišování obvykle prochází v rámci rozsahu lidských práv z hlediska diskriminace vlastně toto vždycky zanášíme do našich zpráv ale mohli bychom samozřejmě o tom eh, dále hovořit i dvoustraně, pokud jsou snad nějaké konkrétní věci, které byste si přála, abychom podrobněji studovali. Dále ohledně celé té záležitosti horizontální směrnice a blokování nebo odblokování systému. E, agentura nemá mandát, aby se mohla přímo zapojit do politického legislativního procesu. Přirozeně mnoho našich zpráv, ať už se týkají postižení, ať nebo sexuální orientace, anebo eh, jiných práv, která eh, jsou eh, relevantní pro horizontální směrnice, jak vím, se hodně používaly v argumentaci a při diskusích. A to si myslím je vůbec nejlepší způsob, jak může agentura přispívat. To znamená, aby poukazovala na to, že ano, tady existuje problém a ano, je tady i právní vákum, které by bylo určitě uh, užitečné zaplnit. A já samozřejmě ochotně uh, odpovím členům vašeho výboru anebo dvoustraně, pokud by uh, vám se hovořilo o nějaké konkrétní studii, kde by bylo užitečné provést třeba nějaký další průzkum. Potřebujeme samozřejmě nějaká, um, nějaká fakta, abychom mohli poukázat na skutečný problém. Takhle bychom asi mohli nejlépe k tomu přispět. Potom uh, ohledně ohledně hromadné žalby, my jsme se tímhletím vůbec nezabývali, ale máme eh, samozřejmě i přístup eh, k justici a zabýváme se jaksi periferně i otázkou hromadných žalob. Čili i to by se mohlo eventuálně nanést eh, někdy později. Pak strukturální fondy a jakým způsobem se využívají. Mám pocit, že Eh, se jedná i o to, co se ví o možnosti využívat tyto strukturální fondy a také i pravděpodobně Eh, před zástupci postižených si uvědomují, že tady je věc, které, o které by se dalo hovořit. My jsme také mluvili s některými úředníky a už tady dochází k určitému vývoji, nicméně jsou tady určitá omezení ohledně toho, jak se tyto strukturální fondy mohou či naopak nemohou využívat, ale minimálně se o tom ví a proto tady právě mluvá velice dobrá, aby se sem zanášelo toto nové hledisko. Pak ta klecová lůžka. Já jsem eh, samozřejmě neviděl úplně všechny materiály, eh, které, eh, kterými se teď zabývají ještě i kolegové ve Vídni při zpracování zprávy. Ohledně těch klecových lůček nevím přesně, ale určitě byl bych překvapen, kdybych zjistil, že jsme s tím nikdo nezabýval, protože my při této zprávě spolupracujeme s, s zástupci postižených i lidí s duševními problémy, tak, abychom opravdu se zabývali těmi problémy, které jsou aktuální v členských státech a myslím si, že mnozí z nás se s překvapením dozvěděli, jak velké výzvy tady pořád ještě existují. Ohledně seniorů. My jsme se konkrétně seniory nezabývali ale rozhodně nemohu vyloučit, že se tím nebudeme zabývat více v budoucnosti. My prostě eh, vždycky se snažíme zabývat se tím, jak fungují instituce. A tyto, teď se vlastně odchází od toho eh, ústavního života k tomu, aby eh, tady byl spíše individualizovaný přístup. To znamená, že eh, zaměření je třeba zaměřit se je třeba na jedno, jednotlivce, ne na instituce, ale samozřejmě, že všechno není tak černobílé, ale takovýto posun určitě potřebujeme a určitě to bude mít i přes další vliv na i další další druhy institucí. Takže když začínáme strategicky takto pracovat v určité oblasti, tak určitě se potom ten efekt šířeji projeví v celé společnosti. Jedná se vlastně o to, jak vnímáme eh, lidi umístěné do ústavní péče, ať jsou to děti nebo eh, starší občané a nebo postižení. Ale určitě seniori jsou, otáz, jsou eh, záležitostí, kterou se v programu budeme zabývat. Dále, hlasovací právo. E, když jsme to nastolili a když jsme pak viděli, jak zareagovaly různé členské státy, musím říct si, pozitivně zareagovaly. V tom smyslu, aha, tak tady je e, problém, který nás prostě nenapadl prostě e, možná nikoho nenapadlo, že je tady legislativa, která představuje určitá omezení. Zkrátka ty zákony tady byly a nikdo se tomu moc nevěnoval. A myslím si, že teď se tím více zabýváme v naší zprávě a já velice doufám, že se tím budou více zabývat i další skupiny které, nebo že se na to budeme dívat i z hlediska jiných skupin, které jsou také vyloučeny z politické účasti. A určitě budeme sledovat, aby se to stalo. A budeme vidět, zda se tak stane automaticky, nebo zda budeme muset zpracovat další zprávy, ale to bych rozhodně rád s vámi probral, abychom si udělali představu o rozsahu tohoto problému. Ohledně mateřského jazyka, znakového jazyka, i to je záležitost, kterou chceme eh, zapracovat. Zatím Zatím to tady nemáme, ale eh, chystáme se na to protože eh, je možnost potom eh, toto umožňuje lidem použi, po, po, podílet se aktivně nejenom na politických procesech, ale na života společnosti jako takové. Děkuji, ještě máme čtyři řečníky, kteří požádali o slovo. Bylo bych ráda, byli tak struční jako ti předchozí paní Blinkovičute, potom paní Jaslověcka. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia direktoriu, děkuji. Děkuji. Děkuji panu řediteli za informace, které nám poskytl. Děkuji samozřejmě za vaši práci eh, ve prospěch Romů, osob s postižením nebo migrantů ze třetích zemí. A dovolte mi, abych eh, na vás měl následující otázku. Máte nějaké údaje ve vašich průzkumech které by se týkaly toho, jaký dopad má no, ekonomická situace lidí na osoby eh, s postižením. Víme, že v mnoha českých zemích dochází ke škrtání veřejných výdajů a to může mít dopad na osoby s postižením. Moje druhá otázka se týká pracovníků ze třetích zemí. Máte ve vašich analýzách informace o přístupech členských zemí k těmto migrujícím pracovníkům, jestli dochází k narostu nezaměstnanosti, eh, diskriminaci a dalším jevům. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, pane řediteli, samozřejmě, že s těmito základními právy jsou spojeny i povinnosti. Eh, a vy budou, teď já jsem tady, tady se hlásím a je vypracována buď lepší nebo horší politika, sociální politika v Evropě a to velice často vede naši společnost k tomu, že rezignuje na profesionální aktivitu a spíše využívá sociální po, eh, pom, pomoci a tím se potom snižují životní, životní úroveň rodiny a hlavně dětí. Chtěla bych se vás zeptat, zda provádíte nějaké výzkumy ohledně vědomí rodičů, jaké mají povinnosti vůči dětem, jakou mají zodpovědnost vůči dětem že když se eh, rozhodnou, eh, rozhodnou, že prostě budou jenom přijímat tyto dávky a rezignují na profesionální život, že vlastně neplní eh, své povinnosti. Děláte v tom nějaký výzkum a nemyslíte si, že bychom měli víc, něco v tom dělat, abychom uvěr, u, informovali společnost a hlavně rodiče o tom, jaké jsou jejich povinnosti. Děkuji. Madame Morin, puis Madame Paní Morin a potom uh, paní Harkin. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu řediteli agentury za to, že nám popsal eh, všechny ty problémy související se základními právy. Moje otázka jde stejným směrem jako otázka mé kolegyně před okamžikem. Vy jste nám popsal eh, situaci romských dětí a eh, přístupu ke vzdělávání. Hovořil jste o segregaci na jedné straně, hovořil jste o nedržování práva na vzdělání na straně druhé a potom o problémech eh, eh, pomoci těmto dětem napravit situaci. Zajímalo by mě, jestli eh, se to projevuje v projektech na zlepšení integrace, které by měly zohledňovat postavení těchto romských dětí a pomoci se jim integrovat jak do vzdělávacího systému, tak do, eh, na pracovním trhu. Paní Harking. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu řediteli, omluvit se eh, za to, že jsem tady nebyla na začátku vaší prezentace. Moje první otázka je komplexní a pokud už jste o tom hovořil, tak je prosím eh, pomiňte. Zajímá mě implementace listiny základních práv a nám bylo eh, řečeno po přijetí Lisabonské smlouvy, že tady dojde k velkým změnám. Eh, mě by skutečně zajímalo, jestli v kontextu Lisabonské smlouvy eh, se situace zlepšila, jestli to posílilo vaše práva a tak dále. A dále se chci ptat na ty, ty kteří pracují v domácnostech. většina z nich pracuje v domovech tedy. A mě by zajímalo, jestli například by nemohly vzniknout jakési vzorové pracovní smlouvy v některých regionech, nebo eh, abyste Víme, že to jsou eh, pracovníci, kteří eh, se trošku vymykají například kontrole práce a tak dále. Jestli byste k tomu mohli něco uvést. Thank you very much. Děkuji. Nejprve k dopadům eh, ekonomické krize na osoby s postižením a na eh, pracovníky ze třetích zemí. My v našich analýzách eh, to nevidíme, protože naše agentura je relativně eh, mladá, byla zřízena teprve v roce 12, 2007. A možná, že, nebo asi se to projeví až v těch našich následujících studiích v nadcházejícím období. A tam budeme moci si všimnout, jestli ty dopady existují nebo ne, nebo možná, že to budou dopady například nové legislativy nebo nových iniciativ eh, a tak dále. My jsme na druhé polovině roku 2008 začali monitorovat eh, situaci týkající se dopadů hospodářské krize my jsme, nicméně nám pořád ještě chybí eh, nějaká analýza té výchozí situace, abychom ji mohli porovnat. Mohu vám nicméně říci, že to pravděpodobně mělo dopad, já byl překvapen, kdyby nemělo, ale vedlo to rovněž k neortodoxnímu eh, myšlení, protože ty rozpočtové škrty nutí k inovacím nebo ke změnám struktur a tak dále, takže i mm, ta hospodářská krize by potenciálně mohla být eh, příležitostí. Ale je to pouze můj dojem, nemám to eh, podloženo žádnými údaji. Co se týče pracovníků ze třetích zemí, tady mm, jasně vidíme, že panuje riziko, že část těch pracovníků, kteří pracovali v šedé nebo černé ekonomice, zrostlo. Máme některé údaje, které naznačují, že počet lidí, kteří byli propuštěni například ve stavebnictví nebo v jiných sektorech, není až eh, takové. Takže otázka, kde se teď nacházejí, jsou eh, vykořišťováni, což je samozřejmě zdroj znepokojení pro nás, ale pro Europol, Europol eh, protože to je známka toho, že v některých sektorech je, jsou velmi napjaté eh, podmínky na pracovním eh, trhu, které mohou vést ke zneužívání postavení těchto pracovníků. My budeme mít souhrnou studii, která by měla být v roce 2013. Teď musíme revidovat naše metodologie, která se toho týká. A poté zazněla otázka týkající se integračních projektů a rodičovských povinností vůči dětem. To souvisí hlavně s Romy. Musíme se uvědomit, že všechny děti mají právo na vzdělání. To je naprosto základní právo všech dětí. To je to tedy právo na základní vzdělání. A potom je potřeba se na to podívat eh, podrobně a pokud některé děti eh, nemají eh, přístup k základnímu vzdělání, tak se musíme podívat na to, jestli je to způsobeno chudobou, legislativou, diskriminací, rodinnými důvody. A všechny ty problémy je potřeba řešit, protože to dítě má naprosto neomezené právo na vzdělání nebo nepodmíněné právo na vzdělání a je potřeba situaci konkrétního dítěte řešit a postarat se o to, aby ten přístup ke vzdělání byl eh, zajištěn. Není to jednoduché, ale je potřeba s tím něco dělat. Eh, ve sdělení komise jsme byli vyzváni k tomu, abychom komunikovali se členskými státy o jejich strategiích na základě našich analýz, abychom tedy s nimi interagovali a snažili se ovlivnit jejich strategie integrace a také eh, například pomáhat členským státům v oblasti meteorologie, tak aby měli k dispozici eh, nástroje. A potom k otázce, jestli Lisabonská smlouva změnila situaci této oblasti. Já si myslím, že v oblasti lidských práv to vedlo k velkému posunu. Ta, tato problematika se velmi vyvíjí po přijetí Lisabonské smlouvy a v naší agentuře si přinejmenším vnímáme to, že vzrůstá povědomí o základních právech a o povinnostech. Co se týče práce v domácnostech, musíme si počkat, až vyjde naše zpráva. Klidně eh, bych tu zprávu tady mohl prezentovat, eh, protože v tom okamžiku bude mít dispozici podrobné informace, ale mám pocit, že už eh, se nám nedostává času a nechci zacházet do lidských podrobností. Je to každopádně velmi zajímavá oblast, je velmi složitá, jak se správně poznamenala, protože je to práce v domácnostech. Otázka je, kolik Eh, nakolik chceme, aby eh, například inspektoři práce chodili do domácnosti a kontrolovali. A může jich být, eh, těch pracovníků může být v Evropě mnoho tisíc. Merci. Děkuji. Děkuji za konkrétní odpovědi na témata, která nás ještě samozřejmě čekají, jak víte. Náš parlament z iniciativy našeho výboru přijal řadu iniciativ a hodně očekáváme, eh, co vzejde z valného schromáždění eh, MOP. Promiňte, jestli jsem vám eh, udělala takový dojem, že jsme pod velkým časovým tlakem, ale pravda je, že výbor samozřejmě pod jistým časovým tlakem pracuje. Ale to nám nebude bránit vést tento dialog dál, tak jak jsme ho nyní dnes s vámi začali. Děkuji. Nous en venons... A teď se dostáváme k bodu čtyři na našem pořadu jednání. E, to jsou pozměvací návrhy e, k návrhu stanoviska, které vypracováváme pro výbor ITRE. A je to otázka bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v poměřežních vodách. E, já sama jsem navrhovatelkou tohoto stanoviska. Je tady 32 pozměvacích návrhů. 109 jsem předložila já sama. Málo pozněvacích návrhů vyvolávalo určitý problém. Navrhla jsem šest kompromisních pozměvacích návrhů, které byly rozdány stínovým zpravodajům i autorům pozměvacích návrhů. Já jsem k tomu nedostala žádné reakce, tak já z toho vyvozuji, že to nevyvolává žádný problém a že eh, o nich budeme moci hlasovat v této podobě. Eh, pokud jde o všechny ty pozměvací návrhy, tak některé z nich Eh, vyžadují konkrétnější regulaci práce, pracovních podmínek na plošinách. Pak je tady také otázka vytvoření zvláštního, zvláštní rezervy pro lékařské sledování pracovníků a podobné otázky. Dále pravidelné inspekce plošin. A čtvrtá skupina pozněvacích návrhů jde o vyškolení pracovníků, o příslušných rizikách a o dalších aspektech jejich práce. Pátá skupina pozněvacích návrhů e, se týká e, firem ze zemí, které nejsou členy EU a pracují v vodách, které patří k zemím EU. Dále větší transparentnost při inspekcích, a při vyšetřování nehod, ke kterým dojde, a to spojeno především s otázkou rizik pro e, zdraví lidí. Dále otázka nových rizik, potenciálních rizik a konečně poslední aspekt, to je e, brát v úvahu rizika v odměňování pracovníků. Čili to je tak zhruba shrnutí, eh, na jaká témata byly pozměňovací návrhy a shrnutí na téma, co všechno bylo předloženo jako kompromisní návrhy. Pan Ory. To jsem szót, jako Děkuji, paní předsedkyně, že mi dáváte slovo. Já nemám příliš eh, mnoho co dodat. Chci jenom říci, že toto stanovisko je v pořádku a kompromisy jsou také více-méně eh, vhodné pro vyřešení problémů, včetně mých problémů, takže já jsem eh, pro. Jedinou výjimkou je kompromis B, který přijmout nemohu v této podobě. Předložili jsme pozměvací návrh a šlo o to, aby došlo k harmonizaci, lépe řečeno, na rozdíl od maximální harmonizace, Eh, hovoříme o minimální harmonizaci pracovních podmínek a to je důležité. Když ponecháme text eh, se slovem maximální harmonizace, tak nebudeme moci eh, kompromis podpořit. Rádi bychom v tom případě se spíše vrátili k původnímu textu. Děkuji. Ale původní text hovořil o maximální harmonizaci. Děkuji, pan Clark a pak paní Mim. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dva body, když dovolíte. Za prvé, eh, v pozměňovacím návrhu 6 eh, je řečeno, zdůrazňuje, že některé členské státy již mají vynikající mechanismy bezpečnosti eh, oproti mezinárodním i evropským podmínkám. A já vám navrhuji, abychom tady hovořili o tom, co jsou nejlepší osvědčené postupy. Já jsem si jist, že by bylo dobré brát v úvahu eh, osvědčené postupy. A v tom případě, proč potřebujeme tak eh, složitou eh, směrnici, proč prostě nepřevezmeme ty nejlepší osvědčené postupy, které již existují a tím se věc vyřeší. Není prostě nutné znovu objevovat kolo. Druhá věc, eh, to je z původního textu eh, v odstavci 7. A tady eh, se hovoří o stejných bezpečnostních podmínkách, jako se respektují jinde ve světě. Já bych nechtěl vyznít cynicky, ale musím říct, že některé takové podniky by prostě provedly delokalizaci z Evropy a pravděpodobně by pak aplikovaly nižší standardy Eh, jinde ve světě a nezůstaly by prostě na, eh, v našich eh, končinách, protože by se snažili být konkurenceschopné. A my v EU bychom vlastně ztratili všechny ty zisky a hlavně daně, které pocházejí z těchto podniků. Děkuji. Děkuji, paní Lin. Děkuji. Já obecně souhlasím s pozněvacími návrhy a hlavně s těmi kompromisními. Mám jen problém s kompromisem A. E, podobně také kompromis B. Tam mám jeden pozměňovací návrh, kterému dávám přednost před kompromisem B. Je to pozměňovací návrh 4. Takže u kompromisu B Eh, by bylo vhodnější použít to, co je v tom návrhu 4. Jinak jsou to již jen drobnosti. Zdá se mně, že text je dobrý a že se celkem blížíme eh, k těm společným postupům na všech těchto provozovnách. A bylo by dobré, abychom tam hovořili také o globální iniciativě, protože to je důležité, abychom se dívali na bezpečnost z globálního hlediska začneme na evropské úrovni a pak se budeme snažit, usil, snažit dosáhnout určitého, určité globální, eh, globální dohody v oblasti bezpečnosti na těchto plošinách. Jestliže není žádné další vystoupení, odpovím na, tyto, na tato vystoupení. Začnu panem Clarkem k otázce osvědčených postupů. Do jisté míry Účelem tohoto přeskumu je právě zajistit ty osvědčené postupy, které již existují, čili já myslím, že eh, to, co máte na mysli, je de facto bráno v úvahu. Dále otázka, jak se chovají naše podniky eh, mimo EU. No a musíme vyřešit vlastní rozpory. Nemůžeme přece eh, tvrdit, že usilujeme o cíle milénia a přitom se mimo Evropu chovat tak, jako kdyby e, to vůbec nebylo důležité, jak se tam chováme. Já myslím, že je to důležitý odstavec a věřím, že většina výboru e, to bude moci podpořit. Dále kompromis B, o kterém hovořila paní Lin a pan Ory. Já jsem vzala v úvahu co bylo navrhováno a co bylo dodáváno. Vidím, že i vás to neuspokojuje. Jsem připravena z návrhu vy, vyjmout and not minimum. Jsem pro toto vyškrtnout tato slova a v tom případě by text zněl. Based on maximum harmonization. Ensuite, vous pouvez demander un pak eh, můžete žádat o oddělené hlasování o tom slovu maximum. Ale já bych přece jenom chtěla upozornit na to, o co v tomto textu jde. Jestliže eh, v této oblasti nám nejde o to eh, usilovat o vynikající pravidla bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví pracovníků, pak samozřejmě ten text má menší Eh, důležitost. My přece víme, že na těch plošinách jsou velice eh, složité pracovní podmínky. Víme, že už tady je zvláštní regulace, která se týká těžebních plošin, ale uvědomujeme si, že sebe menší problém na těchto plošinách může mít naprosto katastrofické dopady. A já tedy myslím, že je přiměřené, když budeme chtít takovou eh, maximální harmonizaci. A Jestliže nemůžete podpořit eh, takovou pozici, kterou předkládám, pak to bude obtížné, protože vaše eh, návrh může být založen, vložen do kompromisu B. A e, tady váš pozměňovací návrh jedna, ten je přece e, na konci návrhu, kompromisního návrhu A, tak já se divím, že to nemůžete podpořit. Jinak nechápu. No, pravda, začátek pozměňovacího návrhu e, přebírá, co je v návrhu číslo jedna, který jste vypracovala vy sama, i návrh dvě od pana Oryho ale já nechápu, co mohu udělat ještě víc, než to, co už tady je v návrhu A. Eh, já bych tady chtěla dát tady, no, ano, ano, v tom případě já navrhuji paní Lin, abyste předložila návrh na oddělené hlasování, protože evidentně máte problém s návrhem 3 od pana Bulána. Eh, když tady budeme diskutovat o tomto návrhu, kompromisním návrhu A, tak vy navrhujete, že tady se vyškrtne eh, ta zmínka o vzájemných zajišťovnách. Ne. Já navrhuji oddělené hlasování v rámci kompromisním návrhu. No, eh, říkají mi tady, že to se nedělá v tomto výboru. Já nevím, z jakého důvodu. No, to je přece hloupé pravidlo, které e, nikde jinde neplatí. Je to tak, je to tak. E, No, já to ještě dokončím. Myslím, že kompromis A by mohl získat podporu v této podobě a jestliže EPP ho podpoří v této podobě, tak projde. A jestliže vy navrhnete eh, nebo máte opravdu problém s tou poslední částí eh, tohoto kompromisního návrhu paní Lin, pak vám navrhuji, abyste eh, přispěla k vylepšení tohoto formulace. Ale připadá mi to škoda, kdyby to mělo padnout. Tak doufám, že jsem vás přesvědčila k tomu, o tom problému harmonizace, která má být maximální. A ještě prosím pana Ory. Děkuji. Děkuji, že mi dáváte slovo, paní předsedkyně, za eh, tady s touto, fáze, s touto částí kompromisního eh, návrhu nemám problém, nemám ani na problém s návrhem E, mám jedině problém s návrhem B. A právě tam je ta otázka maximální harmonizace. To jsme se snažili vyřešit tím, že hovoříme o harmonizaci do budoucna. Neříkáme, že jde o maximální nebo minimální harmonizaci. To je prostě něco jiného, než co je ve vašem pozměvacím návrhu, kde je řečeno e, maximální e, harmonizace. A to přijmout nemůžeme, když to zůstane v této podobě. Budeme v tom případě hlasovat Eh, vedle toho nebo o eh, návrhu LIN a další, který podporujeme. No, já bych eh, ještě jednou ráda diskutovala o podmínkách eh, hlasování pro kompromisní návrhy. Já v tuto chvíli vám navrhuji, že eventuálně eh, vypustíme tu myšlenku harmonizace a nahradíme to pojmem common standards, čili based on common standards, a which later may give a tak dále. A vlastně by to zůstalo v podobě původního textu. Můžete podpořit tedy ten pojem common standards. Would you accept a... Uh, Přijali byste tedy tu změnu, změnu v kompromisu B a změnu tímto způsobem eh, maximum and not minimum harmonization by bylo nahrazeno slovy common standards. Eh, prostě jednáme o tom. Dobrá. Takže ústní pozměňovací návrh k, ke kompromisu B nahrazujeme based on maximum and not minimum harmonization, nahradíme to slovy eh, common standards. Ano, souhlasíte? Dobře, děkuji. Eh, děkuji za spolupráci a na tomto základě budeme hlasovat o, o celém tomto stanovisku a to zítra, nebo vlastně za chvíli. Dále v bodě 5 diskutujeme o kompromisních návrzích eh, zprávy eh, pana Kosy o postižených osobách. Prosím, zpravodaje. Děkuji. Děkuji. Toto eh, byla velmi dlouhá práce. Já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Jsem velmi rád, že mohu říci, že u 28 kompromisních eh, návrhů se vyskytl pouze jeden, který ještě není vyřešen. Jinak bych se chtěl zmínit o třech eh, kompromisních návrzích, a velmi mě zajímá váš názor. Jednak je to kompromisní návrh číslo, eh, pardon, C. A chtěl bych říct, že všechny politické skupiny eh, souhlasí. Eh, byl nějaký problém s tlumočením? Funguje všechno, jak má? Nebyl překlad do Němčiny. Teď už to funguje. Můžete pokračovat, pane zpravodaj. Dobře, tak eh, pokud chcete, tak to mohu všechno zopakovat ještě jednou. Mám za sebou velmi dlouhou a těžkou práci. Já bych chtěl poděkovat těm zpravodajům za výbornou spolupráci. Jsem eh, také velmi rád, že vám mohu říci, že u těch 28 eh, pozdě kompromisních návrhů, které byly předloženy, zůstává jenom jeden, který ještě nevyřešen, ale i přesto bych se chtěl zmínit o třech kompromisech. A myslím, že to stojí za diskuzi a samozřejmě mě zajímá, co si o tom myslíte. Nejprve kompromisní návrh C. Abych vám jenom řekl, jak se to vyvíjelo, tak eh, je potřeba říci, že všechny politické skupiny souhlasí s obsahem tohoto kompromisu. Nicméně největší organizace zastupující eh, osoby s postižením, eh, Evropské fórum osob s postižením, je proti tomuto kompromisu a proto si myslím, že bychom o tom měli diskutovat. Jde tady o založení organizace, která by sledovala postoje osob s postižením. V tom původním návrhu eh, byl výraz eh, výbor, osob s postižením. Teď je otázka, jaký pojem eh, používat. V tom kompromisu se navrhuje platforma, ale existuje i jiný návrh a zajímalo mě, jestli si o tom myslíte, že místo platformy by se použilo by se hovořilo o kolegiu. Po tom eh, kompromisu byl předložen další návrh, tedy ten návrh, o kterém jsem právě hovořil a je potřeba, abyste se k tomu vyjádřili. Byl bych rád, abyste to mohli podpořit, protože já s tím souhlasím. Potom jde o kompromis P, to je ten otevřený kompromis. Tady jsou už stanoviska si velmi vzájemně blízká a já si myslím, že bychom na základě naší dnešní diskuse se mohli dohodnout o konečné podobě tohoto kompromisu. Jde tedy o to, abychom diskutovali o roli eh, a o ochraně osob s postižením na pracovním trhu. A následující eh, kompromisní návrh je Q, který se zabývá horizontální směrnicí. Jde tady o pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení. Je to tedy e, směrnice, která by měla zahrnovat všechny tyto příčiny. Já jsem k tomu navrhl kompromis a proto jsme proti tomuto kompromisu. Socialisté, liberálové a zelení předložili jiný kompromis k této otázce, která se objev, který se objevuje na našem seznamu. Takže je to kompromis, který eh, nemůže podpořit, eh, podpořit proti všichni členové EPP. Já jsem si peče vyslechl to, co říkala paní předsedkyně. A z toho vyplývá, že je možné u tohoto kompromisu hlasovat odděleně. Což by znamenalo velkou většinu pro celou zprávu. Takže kompromis Q by, by měl být oddělen, eh, tedy rozdělen na dvě části. Obecně lze říci, že přesto všechno je tady úplná zhoda ohledně kompromisních eh, návrhů. Když se podíváme na všechny připomínky a když eh, eh, jsem se pokoušel všechny začlenit do textu zprávy, tak nyní mohu říci, že jsem v tom textu zohlednil maximum možného a že nyní eh, maximálně zohledníme postoje osob s postižením a čekám s velkým zájmem na vaše eh, vyjádření. Bohužel, pane eh, zpravodaji, nejsem úplně jistá, co jste říkal, já bohužel nemohu navrhovat žádné kompromisy sama, takže jsem se do toho zapletlé mu to nahrnout vám a budeme tedy muset hlasovat o tomto kompromisu jako celku. Paní Blinkevičute. Pane pirmininke, eh, ještě až... Eh, no- Děkuji. chtěla bych říci, že jednání o kompromisních pozměňovacích návrzích nejsou vůbec snadné, někdy dokonce velmi komplikované. Někdy návrhy jiných skupin nebyly ani snadno srozumitelné ale jsem ráda, že jsme dospěli k tomuto konečnému výsledku a jsem, jsem rovněž ráda, že pan zpravodaj Kosa eh, přistoupil na některé pozměvací návrhy SND, ALD a Zelených a dospěli jsme ke shodě eh, na některých kompromisních eh, návrzích, byť jsme se včera různili v názorech. Vítám to, protože žádná ze skupin nechce zhoršovat situaci postižených osob v Evropské unii. Nicméně ve vztahu ke kompromisu Q hovoříme o našem parlamentu. O o tom, že je nutno obrátit pozornost členských států na nutnost postoupit vpřed s směrnicí proti diskriminaci. Jestliže skutečně chceme zlepšit životy eh, postižených osob, chceme se o ně lépe postarat. Dnes dopoledne na výboru Libe eh, nám Evropská komise i maďarské předsednictví podali informaci o eh, současném stavu směrnice proti diskriminaci. Pan zpravodaj Koša tam byl přítomen na jednání výboru Libe a nyní bych vás chtěla informovat, že maďarské předsednictví poskytlo informaci v tom smyslu, že ještě během svého předsednického období se zaměřuje na e, problematiku postižených osob. To znamená, že zatímco pracuje na směrnici proti diskriminaci postižených se také snaží do této rámcové směrnice zahnout všechnu nebo veškerou problematiku postižených osob. A bylo by, myslím, velmi dobře, kdybychom mohli podpořit tento kompromisní návrh v té snaze uh, rychleji eh, postupovat vpřed se směrnicí proti diskriminace ehm, berou v úvahu právě ehm, problematiku postižených. A jelikož se nemůžeme shodnout na ehm, stejném řešení, tak my, ALDE, SND a Zelení, navrhujeme samostatné nebo oddělené pozměňovací kompromisní návrhy. Za prvé je nutno pochopit, že nikdy nebude dostatek finančních prostředků, bez ohledu na to, jaké časy právě prožíváme, dobré nebo špatné, nikdy nebude dostatek financí. E, nicméně v některých členských státech skutečně chybí politická vůle řešit problematiku postižených osob. Já věřím, že kdybychom podpořili kompromisní návrh, tak by to byl skutečně projev velké ochoty paní Lin. Děkuji vám eh, za to, že jste vzali v potase řadu návrhů, které jsme předložili. Já myslím, že jsme dospěli k textu, který eh, více méně je přijatelný eh, většině. Stále ještě tam přetrvává jedna či druhá oblast, o které musíme ještě hovořit, ale myslím, že jsme se mm, skutečně přesunuli k textu, který je založen na právech a už nikoli na otázce medicínské mobility. Takže byste také žádali o další názory, o tom zdali vytvořit eh, platformu, radu nebo eh, komisi pro postižené osoby. Eh, já jsem otevřená, zdali to bude výbor, platforma nebo rada, bez dohle- pokud bude teda vykonávat ty správné věci a dohlížet na to, co se děje na evropské úrovni. Mm, nezáleží mi na tom, jak bude ten orgán pojmenován pokud získáte souhlas zbytku skupiny na konkrétním názvu, tak s tím budu souhlasit, jakýkoliv bude ať už výbor, komise nebo rada. Pokud je o kompromis C, tak bych chtěla poukázat na ty problémy, které stále ještě s tímto kompromisem mám. A také kompromis P. Vím, že jsme o tom hovořili i se socialisty a zelenými. Hovořili, hovořila jsem s organizací IDF nebo i s dalšími organizacemi postižených a požádala jsem je, aby oni sami předložili eh, svou formulaci, a která by byla přijatelná pro většinu. Tak jak je ten kompromis formulován nyní, to znamená, že bude teda e, celá řada workshopů e, a chráněných dílen a e, také jde o to, že ty chráněné dílny by měly být nebo odpovídat potřebám postižených. A je tady výzva eh, na členské státy. Mnozí se snažili eh, se od kvot odpoutat. Během let některé členské státy to stále ještě preferují, ale jiné, které již mají legislativu o um, um, postižených, se vzdálili um, nebo upustili od myšlenky e, kvót a v e, směrnici o zaměstnávání jsme se také snažili vlastně ustoupit od e, kvot. Jak jsme v první části říkali, je to jakýsi vstup eh, na trh práce. Takže já se domnívám, že již v první části se vlastně vyjadřujeme k tomu velmi vyhraněně a opak pak ale děláme nebo eh, se vyjadřujeme opačně v prostřední části. Já vím, že socialisté zelení se na to dívali. Od zelených jsem již obdržela zprávu paní Blinkevičů, to podporuje. Doufám, že budeme moci o tom diskutovat v zápětí a mm, dospějeme ke kompromisu, protože vím, že ty další dvě skupiny to podporují. Kompromis Q, myslím, je nesmírně důležitý a lituji, že se nepodařilo zapracovat do toho eh, pozměňovací návrhy socialistů a zelených. Ale pokud o směrnici mm, pro o postižených je to velmi důležité. Jsem ráda, že kompromis kve mm, pro, mm, prošel a doufám, eh, teda, že jej eh, podpoříte, protože věřím a my domnívám se, podle mě a podle názoru organizací pro postižené napříč EU směrnice eh, postižené, která uvízla v radě, je nesmírně důležitá. Ta nás může protlačit vpřed. Vím, že Evropské fórum postižených osob a jiné to podporují i na úrovni členských států a určitě eh, doufám, že i vy budete schopni podpořit kompromis Q poté, co eh, sestavíte konečné eh, hlasovací seznamy. Vím, že některé členské státy jsou proti, ale většina v parlamentu je pro. Pan Tomas Mann a poté paní Schröder. Děkuji, paní předsedkyně. I já jsem eh, chtěl poděkovat Adamu Kosovi za vynikající práci, kterou odvedl. Skutečně na tom pracoval extrémně my jsme měli možnost nalézat kompromisy a myslím, že je to důležitý signál nejenom pro svazy postižených, ale také pro um, uh, mnoho dalších lidí, kteří eh, čekají um, na konkrétní výsledky. A myslím, že to je důležitý signál. Když se podívám na dosažené kompromisy se stínovými zpravodaji, s odpovědnými eh, za frakce, tak jsme skutečně učinili obrovské kroky vpřed. Pokud jde o pozměňovací návrh C, tady eh, mám za to, že se můžeme shodnout na názvu komité neboli výbor, jak to pan Kosa, Kosa eh, navrhl. Myslím, že svazy postižených si tuto pozici, nebo alespoň tímto směrem eh, přejí a můžeme se takto na tom shodnout. Určité problémy máme s bodem Q, paní Lin na to již poukázala a mm, vedli jsme o tom již eh, diskusi o tom, zdali potřebujeme nové sítě v oblasti antidiskriminace. Když se podíváme na druhou část od Calls on the Commission až po Peoples with Disability, tam je mm, to, co chceme mít. Sotva tam jsou rozdíly mezi frakcemi. My všichni chceme, aby tato oblast byla naplněna konkrétními opatřeními. Všichni chceme, aby uh, Úprava proti diskriminaci nás obecně vedla k tomu, aby nedocházelo k sociálnímu vyčlenování. Chceme všichni společně dosáhnout toho, aby lidé s postižením byli akceptovány a aby existovaly sítě v členských státech. Ale když v první části hovoříme o potřebě nové směrnice, tak mm, tam už eh, vlastně je eh, založen určitý názorový eh, střed. Paní Lin řekla, že vytvořila alternativu k určité části ehm, odstavce P. Pokud by to bylo možné, tak bychom měli také uvažovat, zda by to bylo možné v návrhu Q. Sekretariát kroutí hlavou, takže asi nemůžeme v případě kompromisu přistoupit na jeho první část, ale nikoli na druhou část. Ovšem, chceme-li, abychom, aby z toho vzešlo společné dílo nakonec, tak snad bychom ještě večer mohli popřemýšlet o tom, co, co s tím udělat. A ještě něco. Jestliže v případě návrhu Q v první části nedospějeme ke shodě, se spravodajem, ale ve druhé části ano, pak by bylo možná chytré říci, že se podíváme na to, zda co zbyde z druhé části kompromisu V. Pokud eh, budeme mít vůli eh, k dohodě, tak myslím, že vytvoříme k tomu i formální předpoklady. Celkem za to, myslím, pokud jde o integraci, tak eh, jsme dosáhli něčeho, co nás um, posune vpřed. A já doufám, že tato iniciativní zpráva nezažije to zacházení jako mnohé jiné. To znamená, že um, bude žít pouze jakýmsi ok- ok- okrajovým životem a bude více méně upozaděna. Takže doufám, že tomu tak nebude a dáme ještě jednou srdečné díky a díky také všem, kteří s dobrou vůli na tomto kompromisu pracovali. Děkuji, madam Schröder a potom madam Figueredo. Děkuji. Já bych se chtěla připojit k této velké ochotě, ke spolupráci. Již nyní jsme se posunuli o kus dál, ty kompromisy jsou vytříbenější, kvalitnější a řekla bych, že podle posledního stavu, který mám před sebou, jsme měli tři kompromisy, s nimiž jsme nesouhlasili a pak ještě jsme tady měli čtvrtý problém. Čtvrtý problém je směrnice antidiskriminační, k tomu se ještě dostanu, ale k těm třem kompromisům bych řekla toto. Zelení souhlasí s kompromisy A a L, ale nikoli s kompromisem P. V případě P podporujeme paní Lin, tam jde o ty chráněné dílny a to zaznělo i e, z úst e, expertů dnes, e, že totiž za stěžení považujeme volný přístup k trhu práce. To nevylučuje, že členské státy, aby dosáhly tohoto volného přístupu, mohou rovněž využít kvot. Ale já mám za to, to, že na tomto místě bychom měli stanovit maximální požadavek. Považuji to za nutné, protože evropské zákony v tomto ohledu jsou tež zcela jasné, protože zaručují nebo slibují volný přístup v antidiskriminační směrnici. Jak se k tomu dostat, to eh, můžeme přenechat členským státům, to jim nemusíme předepisovat, ale alespoň bychom se měli držet evropského zákonodárství. Takže podporujeme návrh Liz Lin a musíme ještě popřemýšlet o tom, jak se situace v případě kompromisu P vyvine, protože zde jsou ještě nějaké další podněty a jsme ochotní eh, se eh, shodnout, ale Prvořada je naše podpora návrhu Liz Lynn. Ještě k antidiskriminační směrnici. Divím se, že zpravodaj v některých jiných bodech své zprávy klade legislativní požadavky, například pokud jde o různé jazyky, aby byly viditelné. Jde o ten design takzvaných eh, inteligentních eh, telefonů a tak dále. To je velmi dalekosáhlý požadavek. Tady požadujete zákonné eh, normy, ale pokud jde o antidiskriminační směrnici, tam se podrobujete některým poslancům vaší frakce, my známe toto divadelko, to, jsme, to bylo patrné již eh, během prvního čtení antidiskriminační směrnice pouze proto, že některá, respektive jedna země tady chce blokovat, tak někteří poslanci hlasují proti. Můžete tak činit, ale nechápu, proč zpravodaj se eh, právě v tomto ohledu tomu podrobuje a nezaujímá svou vlastní pozici. Já považuji za velmi důležité, aby mm, další postup antidiskriminační směrnice eh, byl eh, jednoznačně vítán a mm, bylo, byl mu dán jednoznačný průchod. To je důležité. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já bych také chtěla poděkovat za tuto všechnu práci, kterou vykonal zpravodaj a že je ochoten posoudit také jiné názory. Uh, Nicméně eh, bych eh, ráda poukázala na několik otázek. Jedna se týče C, to je otázky jakési platformy či výboru nebo něčeho takového. Eh, čili jedná se o formulaci. To je poměrně rozporuplná věc, takže my jsme velice a proto nám jde právě o to, aby se našlo takové změní, které by nakonec vyhovělo všem, včetně asociacím z eh, postižených. Nemá smysl dělat z komára Velbloda. Dál ke kvótám. Eh, pořád se to objevuje, tohle téma. Lin, já a ostatní eh, už se, se tím zabývají dlouho a víme, jak dlouho, jak často eh, se to objevuje znovu a znovu, ano nebo ne, kvótám eh, v oblasti postižení, to vždycky potom vyvolá značné, značný šum. My jsme zase otevření vůči tomu, aby se o tom uvažovalo. Uvědomujeme si, že osoby s postižením, eh, zejména se závažným postižením, mají problémy, aby našli práci. Proti ním se uplatňuje v tomto směru velká diskriminace a proto bychom měli mít na zřeteli i nutnost určitých pozitivních opatření v rámci boje proti diskriminace. Proto konec konců jsme tolik otevřeni i vůči tomuto stanovisku. Ale víme, že to je kontroverzní věc. Některé státy chtějí kvóty, jiné je nechtějí. A také se jedná, jak je nám známo, o vysoce citlivou záležitost. Konečně pak Eh, bez ohledu na naši otevřenost, Spravodaj eh, se tady není až tak moc otevřený vůči eventuálnímu zařazení v eh, minimálním mzdy. A to zhruba v tom duchu, jak už to bylo schváleno v jiné zprávě, kterou vypracoval k minimálním mzdám. Já neříkám, že to musí být úplně přesně tak, ale každopádně se musíme zbavit eh, chudoby, eh, protože vzhledem k tomu, že je mnoho lidí, kteří potřebují další eh, finanční podporu a pozitivní opatření, aby mohli bojovat proti chudobě, tak v pak si musíme uvědomit, že právě dvakrát nebo třikrát více se to týká osob s postižením. Proto si myslím, že je dobré, aby eh, se vzal v úvahu poznací na 69, který jsme předložili my. Děkuji. Ještě pan zpravodaj. Köszönöm Děkuji. Budu velmi stručný. Nejprve bych chtěl samozřejmě poděkovat všem, eh, kteří vystoupili v této diskusi. Ta diskuse mě utvrzuje eh, v mém eh, rozhodnutí, že to rozhodnutí bylo správné. Také tady se potvrzuje, že kompromisy jsou podpořeny všemi politickými skupinami výjimkou jednoho pozměňovacího návrhu. Jinak všechny politické skupiny souhlasí s kompromisními návrhy. Co se týče C, P a Q, tady ta otázka ještě zůstává otevřená, ale jsem optimistou a myslím, že se nám podaří dospět k dohodě. Dovolte mi ještě, abych velmi stručně odpověděl na určité obavy, které zazněly v diskusi. Nejprve se to týká písmene C. Tady jsem eh, souhlasu eh, s těmi, kteří hovořili o tom, že půjde hlavně o kompetence, který tento orgán bude mít. A pokud tato instituce nebo agentura nebo struktura bude mít podporu všech hlavních třech institucí, tak to bude eh, eh, hlavní. A teď k písmenu P. Eh, slyšeli jsme několik různých návrhů, z nich jeden je můj, potom eh, se vyjádřila paní Lin a třetí návrh eh, zazněl ze strany socialistů. Ty návrhy jsou si nicméně velmi blízké a já si myslím, že se nám podaří ještě dnes dosáhnout dohody. A to všech politických stupin. A k písmenu Q potřeba, abychom si dobře rozuměli. Já bych byl rád, kdyby EPP mohla podpořit tento kompromisní návrh a nezdávám se této naděje. Myslím, že se nám ještě podaří eh, dohodnout se na přesném znění tohoto eh, kompromisu Q. Pan Mann navrhoval, abychom zvolili možné jiné řešení. Já se nad tím zamyslím a již dnes se pokusím nalézt eh, společně se stínovými zpravodajmi nějaké řešení. A ještě bych chtěl na závěr říci, že mě napadlo eh, eh, řešení, které souvisí s kompromisem Y. Tam je uváděn legislativní eh, balíček, který by se měl projednat příští rok a který se týká přístupu. A je možná, že by bylo mm, představitelné, že by se tyto kompromisy Q a Y sloučily do jednoho návrhu. A potom k té minimální mzdě nebo minimálnímu příjmu. Já jsem chtěl eh, se k tomu vyjádřit velmi konkrétně, nejenom proto, že to je velmi závažná věc, ale nechtěl jsem, abychom ještě rozšířili rozsah působnosti této zprávy. Já také jsem si myslel, že bychom měli být realističtí A ještě ke kvótám. Slyšeli jsme, že stanoviska ke kvótám se liší. Já si myslím, že ospě, dospělá osoba s postižením, a to říkám eh, od jak živa, ještě nemá legislativně zaručena všechna práva a proto je potřeba eh, Eh, mít eh, kvóty, které se jednou zruší, ale v současnosti jsou potřebné například ve střední a východní Evropě. Aby se mohl uplatnit eh, člověk s postižením na pracovním trhu, tak to je možné pouze prostřednictvím kvót. To je všechno. Ještě jednou vám děkuji za vaše příspěvky a doufám, že to zítřejší hlasování proběhne bez problému. Děkuji vám, pane zpravodaji. Já se ještě jenom omlouvám, že tady teda nebudu, ale doufám, že i takto hlasování proběhne eh, dobře pod vedením je naší paní místopředsedkyně. Teď se dostáváme k bodu číslo 6, kde budeme diskutovat o 12 pozměňovacích kompromisních návrzích od pana Unguránu. Eh, je to eh, podpora volného pohybu pracovníků v Evropské unii. Pane zpravodaj, máte slovo. Um, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Skutečně dospěli jsme ke konečné verzi kompromisních návrhů, které prakticky podporují všechny skupiny. A paní předsedkyně, je tomu tak proto, že eh, kompromisy zahrnují různá hlediska, různé zájmy, ale zejména je tomu proto, že tyto kompromisy vyplývají z toho, že je tady obecné uznání eh, velké prospěšnosti pracovní mobility. Jistě jsou ještě členské státy, které si vůbec nemohou představit, že překážky pracovní mobility pro eh, občany Evropské unie v rámci Evropské unie nejsou řešením. Eh, možná, že Eh, to se jedná spíše o politická, ale rozhodně ne ekonomická ani sociální řešení. Uh, a to je skutečnost, paní předsedkyně, kterou podrobně dokázaly studie, které ukazují, že mobilita funguje dobře. A dokonce nedávná historie ukazuje, že nedo, nedošlo k žádným incidentům, nepořádkům a díky tomu, že dorazili e, východoevropané, kterých se všichni tak báli. Naopak ekonomika začala růst. A to si myslím, paní předsedkyně, že je stanovisko, na kterém se široce shodnou kolegové z různých politických skupin a já bych jim rád znovu poděkoval za jejich spolupráci. Děkuji. Děkuji, paní Arken. Děkuji, paní předsedkyně. Bude to velmi stručné. Já vím, že nemáme čas. Já bych chtěla jenom poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci pořád během této zprávy, aby se chtěla jenom vyjádřit ke kompromisu C. My ho podpoří, podpoříme. A je tady konkrétní čas, kde se říká, že princip eh, stejného platu za stejnou práci na stejném místě je to v souvislosti i s genderovou rovností. Měli jsme tady určitý problém, také tady problém dočasných eh, pracovníků, protože ti někdy dostávají za stejnou práci více než stálí pracovníci, aspoň se tak děje v Irsku, za stejnou práci na stejném místě, ale prostě jedná se o celkovou zásadu a jako takovou ji můžeme podpořit vyjádřit, jenom jsem to chtěla poznamenat, že je tady otázka eh, těch sezónních pracovníků. Pak jsou tady ještě další připomínky, ale ty už nejsou tak významné a bojujeme o, čaj, o čas. Eh, prosím, paní. Ir iš tikrųjų dar kartą noriu padėkoti eh, Já bych chtěla znovu poděkovat panu Ungriánu za vysoce konstruktivní spolupráce. Za to, jak eh, usilovně pracoval na kompromisních návrzích. Ta jednání byla těžká, nicméně nakonec se nám podařilo dospět ke společnému stanovisku a naše skupina podpoří tyto poznávací návrhy a já vám mnohokrát děkuji. Da wir so viel Einigung erfahren haben, <laughs> wollte ich mich auch gern anschließen. Äh, Já bych se chtěl eh, vyjádřit, chtěl jsem poděkovat panu zpravodaji, chci poukázat pozor na jednu věc. Myslím, že by bylo dobře, kdybychom mohli říci, že Evropská komise nám předloží studii, která eh, nám řekne, jaké změny proběhly v oblasti mobility. Eh, v tom má zpravodaj pravdu, že kolikrát tam ten volný pohyb může být, eh, může vést k obrovským změnám, které ale se někde neuplatňují a je to vystaveno časté kritice. Já si myslím, že bylo dobře, kdybychom měli více poznatků a znali souvislosti tak abychom tady diskutovali na základě naprosto spolehlivých údajů, tak aby bylo možné eh, snížit určité obavy v některých českých zemích. Myslím, že to byl dobrý základ. Ty výhrady eh, samozřejmě panovaly v některých zemích, proto tam bylo, bylo omezení volného pohybu. To bylo oprávněné, je potřeba to chápat, ale teď eh, se to oslabilo, protože myslím, že mm, převažuje názor, že volný pohyb je velmi velkou hodnotou, za kterou stojí za to bojovat a myslím, že zítra budeme moci projevit ochotu ke kompromisu. Euh, monsieur le rapporteur, pane zpravodaji, louange? Yeah, just uh, very briefly, I don't want to, to waste já eh, nechci mrhat vaším časem, ano, opravdu všechny ty obavy, které tady zazněly, jsou zcela legitimní, ale určitě budeme zase spolupracovat. Vyžádáme si podrobnou studii od komise ohledně dopadu a tak dále. Víme, že nedošlo eh, k tomu problému s východu Evropany, ale vždycky je užitečné se opírat o skutečnosti. Eh, děkuji. Eh, Budeme hlasovat o vaší zprávě zítra. A zbývá nám poslední text před hlasováním a to je eh, přeskoumání pozněvacích návrhů zprávy paní Edith Bauer jakožto navrhovatelky Příslušným výborem k této zprávě je výbor REGI. Jde o využívání prostředků ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Prosím, paní Edith Bauer. Thank you so much. Velice děkuji. Děkuji také za eh, velice otevřený přístup stínových zpravodajů, že se podařilo vypracovat řadu kompromisních pozměvacích návrhů. Pořád ještě je tady 11 kompromisních návrhů máte to už před sebou na stole. A já bych chtěla jenom zmínit eh, je kompromisní návrh. Slovo large bylo staženo. Jenom zkrátké vysvětlení. Znění je takto. Eh. Bohužel E, vlastně jedná se o používání peněz, které zbývají z předchozích, z jiných programovacích období ze strany členských států. Proto z technického hlediska nemá smysl hovořit o velké části nevyužitých finančních prostředků. Proto bych vás eh, chtěla upozornit na to, že bylo staženo slovo large. Ohledně nového vývoje máme tady nový kompromisní návrh, je to dvanáctka na základě pozměvací návrhu 46. Dopracovali jsme se k tomu dnes a dostanete to zítra. A Vyzývá členské státy, aby vyjádřili evropský one-stop shop, pokud možno co nejblíže k občanům, a to proto, aby se usnadnilo aplikace z Fondu soudržnosti ze strany místních orgánů ve prospěch místních a občanů Evropské unie. To je tedy další kompromis. A já bych tady ráda poukázala ještě na jednu věc ohledně hlasovacího seznamu e, s uplatněním článku 161 ze strany sekretariátu. E, tady budou některé nevyřešené pozměňovací návrhy před kompromisy. Některé jsou naprosto v pořádku prostě jenom e, hovoří částečně o různých věcech, takže tak nějak nezapadají do toho stanoviska. To je ku příkladu odstavec 1, pozměvací návrh 5 od paní Kosty. Já nemám nic proti němu, mohla bych s tím klidně souhlasit. Pouze to není, jsou, tento pozměvací návrh není jsou zaměřen na naší věc, ale na strategii 2020. Pokud by tyto pozměvací návrhy byly schváleny, pak by odpadly kompromisy a výsledek pak by byl nejistý. Proto bych vás chtěla upozornit na to, že tady máme opravdu velice široké kompromisy, jich se dosáhlo s různými politickými skupinami. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste podpořili kompromisy a ne ty pozměňovací návrhy, které co do merita, meritu věci jsou ve mnoha případech naprosto v pořádku, jenomže hovoří o něčem jiném a úplně by měnili vlastně zaměření eh, textu. Děkuji, žádá někdo o slovo? Ne, zdá se, že nikoli, takže v tom případě o, podle doporučení Eh, zpravodajky budeme hlasovat o celém souboru kompromisu a pozměňovacích návrhů zítra. A teď už se dostáváme k našemu hlasování. Začneme v bodě 8 a to je stanovisko řešení otázky bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. To je stanovisko pro výbor ITRE. K odstavci jedna, Kompromis a kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec dvě Kompromis B. Jak si vzpomínáte, tak eh, máme ústní pozměvací návrh ke kompromisu B, který nahrazuje maximální harmonizaci a nikoli minimální slovy Common Standards. Takže kdo je pro kompromis B? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2, pozměňovací návrh 6 pana Tomase Mana, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. E, návrh 7, Tomas Mann, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. E, odstavec 4, kompromis C, kdo je pro? Promiňte, já se omlouvám, odstavec 3. Zapomněla jsem na pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Podstavec 4, kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále. Odstavec 4, od, návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 12 od pana Tomase Mana, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 13, paní Jean Lambert, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Na, eh, odsavec 5 na kompromis D, pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, návrh 19 zpravodajky pro, proti, zdrželi se schváleno. Odsavec 6, kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď se dostáváme k návrhu 23, k odstavci 6 ve dvou částech. Ne, promiňte, v jedné části říká předsedkyně. To je ta první část hlasování od encourages až po gas extraction activities. Eh, druhá část není eh, způsobilá. Kdo je pro první část eh, návrhu 23? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 7, kompromis F. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 7, eh, návrh 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27, Tomas Mann pro, proti, zdrželi se schváleno. 28, Filip Boulon pro, proti, zdrželi se schváleno. 29, eh, zpravodajky pro, proti, zdrželo se schváleno. 30, Filip Boulon pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 zpravodajky pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 Filip Boulon pro, proti, zdrželi se také schváleno. A teď ověříme elektronicky, prosím. Kdo nemá kartu? Všichni mají kartu hlasovací. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 36 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. Můžeme eh, blahopřát eh, zpravodaji. My jsme hlasovali už o celém. Já jsem myslela, že jsme ověřovali předchozí hlasování. říká paní Lin. Předsedkyně, nyní, jak už jsem řekla na začátku našeho eh, pořadu jednání, budeme hlasovat o eh, návrhu dopisu o eh, Evropském globalizačním fondu. To je bod 17.18 na našem programu. Já bych chtěla připomenout, že jde o dopis, který je pro rozpočtový výbor a rozpočtový výbor se již vyjádřil k těm případům použití eh, globalizačního fondu. Ale aby věci byly v pořádku, tak já přece jen navrhuji, abychom se vyjádřili i my eh, k tomuto, eh, k těmto dopisům. První případ. První případ. Jde o bod 17 uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. a to pro případ eh, loděnice. Můžeme prosím hlasovat o dopise tak, jak byl potvrzen naší pracovní skupinou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dopis je jednomyslně schválen. Druhý případ. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro firmu Glassfiber. Eh, na poslední chvíli došlo k projednání ústního návrhu, abychom brali v úvahu realitu o fungování eh, tohoto podnikání eh, větrné energie. To nás poněkud překvapilo. Já vám navrhuji první pozměvací návrh ústně, ke kterému proběhlo jednání s různými skupinami a e, určitá změna by zde mohla být přijatelná. Mohu vám to přečíst? Pokud ano, tak prosím. I to je na žádost Libe. Paradoxical situation where member state commitment to fight climate change don't pay off for their companies to the same extent as it do to their global competitors, meaning that they are currently not sufficiently integrated in the Union Industrial Strategy. A chci se zeptat, zda je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ne? V tom případě navrhuji, abychom o něm hlasovali. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď máme ještě druhý ústní pozměňovací návrh od zelených. Myslím, že byl také rozdán. Chcete, abych to přečetla? No, aby to bylo stejné zacházení, také to přečtu. Wind energy is essential to reach the EU 2020 targets regarding renewable energy. Furthermore, express its concern that EGF funding is used to retrain people previously working in green industry to work in other sectors and urge that instead the Commission and Member States increase their effort to develop green jobs in the EU in line with the EU 2020 strategy. Ptám se, zda je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pane eh, Rivu, vy jste proti? No, v tom případě bohužel to nemůžeme předložit k hlasování. Já tedy předložím k hlasování návrh dopisu, tak jak byl původně předložen, eh, doplněno ústním pozměňovacím návrhem, který jsme schválili hlasováním. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Druhý dopis je také schválen. A teď se dostáváme k bodu 9 našeho eh, pořadu jednání. Tím se ukončili eh, hlasování pro dnešek. V bodě 9 dávám slovo panu Dirku Šterksovi. Eh, projednáme pozměvací a kompromisní návrhy k jeho stanovisku k výboru INTA EU e a Čína nevyvážený obchod. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Eh, eh, Děkuji. Eh, chtěl bych poděkovat všem kolegům za vynikající spolupráci. Máme, nebo pro, měli jsme schůzku s některými a projednávali jsme kompromisy. K odstavci pět, ale kompromis není, to se nám nepodařilo. Já bych možná chviličku počkal, až odejdou ti, kdo chtějí odejít abychom mohli v klidu diskutovat. Počkám, paní předsedkyně, chviličku. No, já jsem to právě také chtěla říci. Prosím kolegy, kteří chtějí odejít, aby odešli potichu. Prosím, pane zpravodaje, já myslím, že už je to v pořádku a můžete klidně vystupovat. Děkuji. Takže Kompromisní pozměňovací návrh odstavci 5. Jde o to, jak vypadají naše investice v Číně a investice Číňanů u nás. Tam jsme se nedohodli. U čtyř ostatních odstavců jsme dospěli e, k dohodě. Druhý, třetí, čtvrtý odstavec, tam jsme se dohodli. Něco k druhému odstavci, který se týká sociálního systému v Číně. A tady chci poděkovat eh, kolegům Gutierrezovi a dalším za jejich flexibilitu, protože to je pozněvací návrh, který velice dobře vyjadřuje to, co bylo v mém textu i v dalších návrzích. Odstavec 3. Od, odpovědnost Číny jakožto světové mocnosti ve smyslu dodržování minimálních noreb, norem. Důležitost um, sociálního zabezpečení, um, zdravotních norem, norem MOP a další. Tady jsme také dospěli ke kompromisu u pozněvacích návrhů, které uh, kolegové Mann, Obermeier a Gutierrez předložili. Chtěli jsme schrnout to, co bylo v jejich pozněvacích návrzích a myslím, že se nám podařilo dospět k vyváženému textu, který jsme mohli ještě obohatit o určité body, které předložili kolegové u nového odstavce. A tady v rámci možností jsem se snažil do toho začlenit, promiňte, omlouvá se řečník, to je vlastně u návrhu C kde je určitý počet eh, návrhů od několika kolegů, které jsem se snažil eh, vyjádřit. To bylo mnohem obtížnější, protože tady eh, šlo o velice různorodé věci, předložené různými lidmi. Nakonec všichni souhlasí s tím, co je tady v textu obsaženo. A poslední diskuse proběhla u návrhu 60 od pana Murphyho, kde žádá, aby byla věnována pozornost eh, tomu, že čínská politika je poněkud eh, přísnější v oblasti lidských práv a zdůrazňuje se problém, zdůrazňují se problémy, na které narážejí odboráři. Já ale o tom hovořím trošku obecněji a kolega Murphy nesouhlasí s tím, jak já v kompromisu eh, zohledňuji návrh 60, proto se nám nepodařilo eh, dohodnout se a proto návrh 60 musí být předložen samostatně k hlasování. Já souhlasím s obsahem eh, tohoto návrhu, ale zdá se mi to trošku příliš omezené, když hovoříme pouze o lidských právech nebo o právech tedy odborářů. E, politika Číny v posledních měsících se stala mnohem tvrdší, přísnější a jak říká pan Murphy, došlo k omezení lidských práv i k restrikci v sociálních právech, čili tolik kompromisní návrh C. A přidali jsme další návrh, který se týká dialogu mezi EU a Čínou. A tam říkáme, že v rámci tohoto dialogu e, sociální otázky by také měly být předmětem diskuse a mělo by se jim věnovat, e, měla by se jim věnovat potřebná pozornost. Konkrétně hovoříme o pracovních podmínkách, o pracovních úrazech, o výměně dobrých postupů a hovoříme o tom, že je třeba dohlédnout, aby pravidla MOP byla respektována. Tolik tedy je obsah tohoto kompromisu. Já jsem se snažil tam vyjádřit řadu věcí, ale samozřejmě se tím text poněkud upravuje. Trošku je to škoda, ale na druhé straně věřím, že díky kompromisu eh, dosáhneme většího konsensu. Také si myslím, že by bylo dobré eh, nezatížit příliš stanovisko, protože 60 návrhů eh, předložených, kdybychom je brali eh, všechny samostatně, tak jsou zajímavé a dobré, ale kdybychom je úplně všechny zohlednili v textu, tak by to bylo příliš dlouhé stanovisko, příliš těžkopádné stanovisko, někdy by se to i zdvojovalo a tím bychom samozřejmě ztratili celkový přehled o textu. Musíme tedy přemýšlet o tom, co v textu už je a co by v textu být a zase nemuselo. Věřím, že se nám podaří dospět ke stanovisku, které bude jasné a použitelné. Děkuji. Ano, děkuji, pane zpravodaji, pan Lmer. Paní předsedkyně, děkuji a zcela tradičním způsobem bych nejprve chtěl poděkovat eh, zpravodaji za usilovnou práci a jak uvážlivě zacházel s pozměňovacími kompromisy. Bohužel ale naše skupina nebude schopna podpořit ani kompromisy, ani zprávu jako takovou. Je to poměrně zajímavý případ, protože spousta eh, věcí, eh, které jsou ve zprávě, jsou v pořádku a jsou v podstatě běžný chleba. My my nenamítáme nic proti tomu, že by to nebylo v pořádku nebo falešné, ale že se to zabývá záležitostmi, které jsou mimo obsah, rozsah působnosti evropských institucí a tohoto výboru. A že vlastně tady hrozíme prstem Čínanům, že to je nevhodné, že to je urážlivé, že prostě děláme jenom takováto gesta. My tady dnes upozorníme Číňany na propast mezi chudými a bohatými. A co kdyby členové parlamentu v Pekingu nám začali takhle na nás ukazovat prstem a stěhovat se, stěžovat se na stejnou mezeru. My kritizujeme eh, Číňany, říkáme, eh, že inflace a chudoba ohrožují eh, Čínu nepokoji a to říkáme, když jsou nepokoje na ulicích v Atenách kvůli úsporným opatřením, která byla vnucena řekům. Takže to je prostě absurdní se takhle chovat. My bychom jistě nechtěli, aby Číňané začali kritizovat nás nás, jak to děláme. Já jsem ochoten kritizovat Číňany tam, kde si skutečně zaslouží kritiku, jako je to v, eh, je, je, je, jejich chování v oblasti lidských práv, ale prostě takhle na ně ukazovat hrozitým prstičkem v souvislosti eh, s sociálními obtížnými otázkami, které jsou přirozené v rychle se rozvíjící ekonomice, je nebezpečné, poškozuje to a je to kontraproduktivní, proto naše skupina bude hlasovat proti. Děkuji, pan Tomas Mana, potom pan Serkas. Děkuji, chci poděkovat Dirku Štercovi srdečně. Řekl si, že to bylo dlouhé, to je pravda, ale člověk přece přijímá i různé podněty od kolegů a přesto jsme pracovali ve velmi přehledné délce a důležité je také, že se tam objevily kompromisy. Bylo sice řečeno, že nejsme pro vše příslušní, za vše příslušní, například pokud jde o lidská práva a tak dále, ale práva eh, zaměstnanců, to je velmi eh, pevná součást toho, čím se zabýváme. Roger Hermel poukázal eh, na to, že nemůžeme ovšem rozhodovat, když se jeho podívám na podněvatý návrh 16, tam hovoří, že Čína má plné právo přijímat vlastní právo. Tak sorry, Čína je sice obrovská mocná země, která se navíc značně přeceňuje, ale je členem VTO a e, jsem-li členem takovéto světové organizace, tak je musím dodržovat. Je to obtížné, není to snadné. V případě země, která se ještě nenaučila vciťovat se do druhých a um, akceptovat druhé, ale já myslím, že jsme nalezli správnou cestu, aniž bychom někoho chtěli tady poučovat. Říkáme pouze, dodržujte práva a když jsme ve společné organizaci, tak musíme dodržovat společná pravidla. Ta, já eh, kvituji to, co eh, Dirk vypracoval, jsou tam kompromisy, s nimiž eh, se můžeme jednoznačně stotožnit. To není lirika, to jsou skutečně konkrétní požadavky, jimiž se můžeme také postarat o změnu. Takže srdečně děkuji a klobouk dolů. Monsieur Serkas, puis Monsieur Koferati. Pan Serkas a potom pan Konferaty. Eh, señora presidenta, el grupo socialista... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, skupina socialistů teď může vyjádřit svou celkov, svůj celkový souhlas a velice děkujeme za tuto zprávu i za úsilí eh, dospět ke kompromisním návrhům, které můžeme podpořit ne, že by všechno samozřejmě přesně vyjadřovalo názor naší skupiny, ale jak už to tak u kompromisu bývá, eh, to je důležité v našem parlamentu. Eh, prostě nemůže člověk prosadit všechno ze svého návrhu, ale usilujeme o vyvážené a realistické vyjádření. To eh, je tedy kompatibilní. Ovšem u některých bodů máme pocit, že musíme hlasovat proti. Některé body jsou konfliktní, i to z hlediska, z hlediska také Eh, rovnováhy i z hlediska například odstavec 5 se mně nelíbí ani původní text, ani alternativní eh, pozněvací návrhy. Prostě to jsou věci, které v každém případě eh, jsou velmi diskutabilní a také samozřejmě i diskutované. A naše skupina chce být odpovědná. A chci říct, že tady jsou i některé body, o kterých hovořil pan Helmer a někteří další. Když jde o lidská práva a o téma příslušnosti našeho výboru, musíme mít zcela jasnou představu, že e, nemůžeme se prostě dívat e, jinam a e, musíme vidět, když náš partner v určitém okamžiku porušuje určitá pravidla, která jsou prostě pravidly základními právy osob. To musíme připomenout, že toto je základ mezinárodní společnosti a je třeba respektovat eh, tato práva. Existují eh, odborářská práva, existují práva pracujících a to je třeba eh, respektovat jakožto základ sociálních práv všech pracovníků ve všech částech světa. Eh, socialistická skupina nechce jít za tento rámec, ale prostě tady je třeba eh, aplikovat stejná pravidla na malé i na velké země, protože někdo je malá země, nemůže na něj být eh, přísnější a protože jinde je, jde o velkou zemi, nemůžeme přivírat oči. Přece my také musíme plnit tato pravidla. V tomto parlamentu jsou slyšet hlasy, které mm, staví jinak otázku eh, lidských práv. Já chci říci, že jak v Evropě, tak i jinde na světě musíme požadovat, aby se respektovala práva. Tak tato, tyto normy se přece eh, musí aplikovat v Evropě a chceme, aby se aplikovaly i na dalších kontinentech. Děkuji. Monsieur Cofferati. Pan Cofferati. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io il relatore per il lavoro fatto. Però Vorrei mi si consentisse di ritornare brevemente su quello che a me pare. Děkuji. To je eh, citlivá otázka, také vzhledem eh, k tomu, o čem budeme rozhodovat zítra. Kompromisy se snaží sladit různá stanoviska a je potřeba je provést v praxi. Toto všechno je, ože, se, je ožává problematika, protože hovoříme o lidských právech, o právech jednotlivců a pracovníků. Čína není liberální země, ne, eh, uplatňují tam práva jednotlivců, A když hovoříme o všedních záležitostech, tak nemůžeme pomíjet tento aspekt. A já si myslím, že to spadá do kompetencí našeho výboru, protože hovoříme i o práci a pracovních podmínkách a já si myslím, že i tady je potřeba dodržovat základní práva, která hrají nesmírně důležitou roli. A pokud ta práva nejsou dodržována, tak se tím tak je tím ohrožován ehm, životní standard lidí. A kromě toho dochází k nekalé hospodářské soutěži, protože ty společnosti, které dodržují pracovní podmínky pracujících, jsou potom v horším postavení než ty, kteří, které pošlapávají práva pracujících. A já bych byl rád, by se to projevilo v této zprávě. A dále musíme řešit otázku obchodních dohod mezi Evropskou unii a třetími státy. i tam by tyto otázky měly být upraveny bez ohledu na to, která politická skupina takové návrhy předkládá. Já si myslím, že by to klidně mohly být socialisté, ale i jiné politické skupiny nemohou popírat to, že nedržování základních práv neškodí pouze jednotlivci, ale podkopává také eh, rovné pod, ekonomické podmínky pro všechny. Pan Ungrano. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi eh, stručně bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za takt a diplomatičnost, se kterou eh, vedli jednání. Myslím, že ty kompromisy zohledňují mnohé připomínky, zejména písmeno C, týkající se klíčových otázek, jako jsou základní práva, nucená práce, ekologické a pracovní normy. A dovolte mi, abych se měl také o té velké otázce, jestli bychom měli poučovat Číňany, to samozřejmě ne, ale otázka, jestli jim můžeme radit na základě našich hořkých socialistických zkušeností, to určitě ano. Já se nemyslím, že by nám Číňani až tak naslouchali. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Není tomu tak a proto dávám ještě jednou eh, panu, slovo panu zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. První, který eh, v diskuzi vystoupil, už bohužel odešel, asi má něco eh, důležitějšího. Není to ani tak, že by Číňané nikdy nám nic neříkali. Já jsem byl členem delegace prostě s Čínou poměrně dlouhou dobu a velmi často nám Číňané říkali, že když my jim něco vyčtáme, jako jsou věci v této zprávě, tak to byly věci, které souvisejí s hospodářským růstem v Evropě. A říkali nám, že na tom nejsme moc dobře v integraci jednotného trhu například. A že podobně to v otázkách obchodu, takže to vůbec není tak, že by Číňané nám neříkali, co děláme špatně. Číňané nám relativně upřímně říkají, co si myslí, že jsou naše problémy. Takže jsme pro ně partnery a pokud jsme být partnery i nadále, tak by tato diskuse měla probíhat. Bez ohledu na to, co bylo řečeno o sociálním nebo ekonomickém systému, to všechno je pravda. Ta diskuse by se ale měla týkat toho, jestli je to výhoda nebo nevýhoda pro Čínu. A já si myslím, že integrace světové ekonomiky znam, sebou nese také určité povinnosti a na ty povinnosti můžeme poukázat a říci, kde si myslíme, že je plní a kde je neplní. Výbor pro mezinárodní obchod tady má také svou odpovědnost, možná, že to je více jejich kompetence než naše. pokud eh, má někdy Čína neférové konkurenční výhody, tak je potřeba to říct. Já si myslím, že, ale že i v Evropské unii jsou země, které eh, poměrně aktivně obchodují s Čínou nebo tam investují. A potom se to pozitivně projevuje na jejich obchodní bilanci s Čínou. I v mém volebním obvodu je celá řada lidí, která mi říká, že a můžeme o tom samozřejmě diskutovat, že naše investice jsou tam možné, protože eh, s Čínou obchodujeme a podobně to je i s Tureckem a s Brazílií. Takže tady eh, je určitá souvislost mezi ekonomickým postavením společností v Evropě, které investují a obchodují nejenom v rámci Evropy, ale také se, se zeměmi, jako je Čína. Byla tady řeč o sociální politice, dodržováním eh, lidských práv, otevíráním hranic. To všechno jsou eh, důležité eh, věci, s tím já souhlasím. Přičemž jsem se snažil omezit pouze na věci, které spadají do pravomocí tohoto výboru. Nicméně si myslím, že obsah a tón těchto pozměňovacích návrhů pokrývají eh, věci, které souvisí s, naší, s naším mandátem, protože tady jde o zaměstnanost a podobné věci. A to má také dopad na obchodní vztahy. Neměli bychom se na to dívat eh, negativně. Já myslím, já nesouhlasím s tím, že by se lidským právům nevěnovala dostatečná pozornost. Já myslím, že to v těch kompromisech zohledněno je. Takže zítra, až budeme hlasovat, tak eh, určitě ten výsledek bude zohledňovat většinový názor našeho výboru a určitě se to projeví i e, v té závěrečné definitivní zprávě, která vznikne e, ve výboru pro mezinárodní obchod. Děkuji vám, pane zpravodaj, říká paní předsedkyně. E, vaše stanovisko také souvisí s tím následujícím tématem, což je Fond pro přizpůsobování se globalizace v případě Dánska. To proto, že ta továrna která eh, vyráběla zařízení pro eh, větrné elektrárny v Dánsku. Aspoň ten argument, který se používá pro zavření té továrny, je ten, že se otevírají výrobní kapacity eh, v Číně, protože i v Číně je velký odbyt pro to zařízení, takže to je celá diskuse, která kterou je potřeba v Evropě vést a která možná někteří říkají eh, je důkladem evropské naivity. Jak jste už říkal, pane zpravodaj, zítra se bude hlasovat o vašem eh, stanovisku. Chtěl bych pouze připomenout kolegům, že některé pozměňovací návrhy byly eh, hodnoceny jako nepřípustné, protože nespadají do kompetencí našeho výboru, ale dotýkají se výboru jako výbor pro životní prostředí, kulturu a právní záležitosti. A vzhledem tomu, že jsme rádi, že ostatní body nasahují do našeho mandátu, tak eh, doufám, že mnou souhlasíte, že je potřeba přísně posuzovat eh, ty věci, které nesouvisejí s našimi eh, s kompetencemi. Takže doufám, že to přijímáte s porozuměním. Je to rozhodnutí o nepřípustnosti některých pozměňovacích návrhů. Tím jsme ukončili tento bod našeho programu. Hlasování bude zítra. Ještě jednou se omlouvám panu zpravodaj za to, že tady nebudu, ale budete v rukách naší velmi pozorné místo předsedkyně. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, což je výměna názoru o eh, se zástupci sociálních partnerů a týká se to zprávy naší kolegyně Reginy Bastos je to jedna z hlavních eh, iniciativ eh, komise eh, s ohledem na provádění strategie do roku 2020. Týká se to nových dovedností a nových pracovních míst. A ještě předtím, než dám slovo našim pěti hostům, které mezi námi vítám, tak bych chtěla ještě jednou dát slovo naší zpravodajce, aby nám vymezila trošku obecný rámec této tohoto slyšení a e, udělá taky obecný úvod do naší problematiky. Děkuji, paní předsedkyně. Přijímám velmi ráda e, vaši výzvu, abych uvedla toto slyšení o agendě pro nové dovednosti a pracovní místa. Děkuji všem kolegům, děkuji všem panelistům. Myslím, že jejich prezentace budou velmi užitečné, protože nám nastíní podrobnosti dotýkající se této problematiky, a, což je tedy postavení eh, pracujících na pracovním trhu příštích deseti letech. Teď tedy máme návrh zprávy. Určitě asi eh, víte, co v té zprávě je, jedná se do kvalifikací pracovníků v příštích deseti letech a to, jak je zmodernizovat, aby to odpovídalo cílům strategie do roku 2020, což je dosažení 75% zaměstnanosti jak mužů, tak i žen ve věku 20 eh, až 64 let do konce příští dekády. Bude to obtížné. Jde tady také o eh, prosazení zásad flexikurity, což je jedna z hlavních věcí, která se objevuje v sdělení komise. A já v té zprávě uvádím, že jsme proti některým navrhovaným řešením. Každý členský stát má své specifické podmínky, otázky, které musí řešit a je potřeba také se postarat o dostupnost kvalifikované pracovní síly v budoucnosti. A dále potřeba nalézt odpověď na vytváření pracovních míst a to tím, že se sladí eh, poptávka a nabídka po pracovních silách na, pracovní, na evropském trhu a jde také o to, aby nabídka eh, vzdělávání a kvalifikací odpovídala vývoji ekonomiky. Je potřeba modernizovat tedy pracovní trh, aby byl inkluzivní a aby se zlepšily i pracovní podmínky a kvalita pracovních eh, míst v Evropě. To jsou hlavní body, které se objevují v mé zprávě. Nechci eh, hovořit příliš dlouho, myslím, že jsem vysvětlila, eh, čeho se týká eh, naše zpráva. Samozřejmě, že do té zprávy promítneme ještě názory panelistů a připomínky dalších kolegů. A ještě jednou děkuji za to, že jste mezi nás přišli a s velkým zájmem si vyslechnu to, co pro nás, to, co nám budete chtít říct. Já jsem eh, chtěla eh, jenom předat slovo eh, našim hostům. Nejprve tedy dám jim slovo v tom pořadí, v jakém mi to bylo navrženo. A jako první bude mít příspěvek za Business Europe, což je tady organizace, která zastoupena paní Helenou Striga která bude mít 5 až 10 minut na svůj příspěvek. Chair for this privilege and thank you for the invitation to um, exchange some views with you. Je pro mě potěšením, že si s vámi mohu vyměnit názory. Zaprvé musím říci, že eh, v těchto obtížných tématech, které nám byla navržena, je mnoho zajímavého a chci se e, zaměřit na to, co nám je nejbližší, protože je to to, co považujeme za nejdůležitější pro tvorbu pracovních míst a pro dosažení zaměstnanosti ve výši 75%, tedy toho cíle. A to je role flexicurity, pádnost tohoto e, v důsledku nebo po krizi. E, a když se ohlédneme, tak je jasné, že flex security hrála velmi důležitou roli v krizi. Můžeme vidět, že země, které eh, se již posunuly a implementovaly její principy, vybředly eh, z mm, krize dobře, jako například Skandinávie a Nizozemsko. Mnozí z vás pravděpodobně eh, namítnou, že to, co uslyšíte v těchto státech od zaměstnavatelů, je flexibilita. Já bych řekla, že flex security ty je vlastně jakýsi balík, který se stává z flexibility a e, bezpečnosti. Jsou to dvě strany téže mince. Ale je nutno e, Samozřejmě zvyšování flexibility je vystaveno mnoha útokům a proto slyšíte e, zaměstnavatele, jak zdůrazňují význam flexibility, já tež, kdyby neexistovala vnitřní flexibilita během eh, nedávné ekonomické a finanční krize, tak flexibilita ve smyslu krátkodobých pracovních eh, smluv eh, by neexistovala a miliony pracovních míst by bylo ztraceno. Víme, že v Německu v roce 2009 podle Institutu pro eh, práci 1,9 milionů pracovních míst bylo zachráněno díky těmto krátkodobým pracovním úvazkům nebo na zkrácený úvazek. A když se podíváte na otázku externí flexibility, tak je to stejně tak důležité, protože podniky stále ještě žijí v nestabilních podmínkách a e, my, abychom se e, vyhnuli e, růstu bez tvorby pracovních míst, tak se musíme právě na toto zaměřit. Ale univerzální eh, řešení trvalých pracovních smluv není cesta eh, vpřed. To nepřinese tvorbu pracovních míst, kterou tak velmi potřebujeme. Ehm, eh, náš prvek přístupu Flex Security, který se osvědčil během ehm, krize, je celoživotní vzdělávání, to znamená zdokonalování kvalifikace. A je zajímavé vidět, že jeden z důvodů, proč evropští pracovníci jsou eh, propouštěni méně než jejich američtí eh, kolegové. Důvodem je to, že tady v Evropě se klade větší důraz na vzdělávání. A eh, rekvalifikace. Pokud je zde něco, na čem by podniky neměly šetřit, pak je to právě vzdělávání, protože je to dlouhodobá investice. A nutno si také uvědomit, že v soukromém sektoru v posledních letech jsme zaznamenali nárůst investic do vzdělávání a e, výcviku, včetně vzdělávání během e, práce nebo v práci. E, takže to jsou dvě pilíře koncepce flex security, ale jak známo, je to balík. To znamená, že musíme se přesunout k aktivní politice zaměstnanosti, musíme reformovat náš systém sociálního zaměstnanosti, zabezpečení a dávek, musí to být dobré, dobře fungující a musí to být udržitelné musí to být udržitelná eh, jistota, kterou chceme mít nejenom krátkodobě, ale také dlouhodobě pro nadcházející generace. Takže Otevřeně řečeno čelíme obrovské reformní výzvě. Jsme na začátku snahy eh, zlepšit fungování evropských eh, trhů práce a sociálního zabezpečení. Nemáme na to mnoho času. Eh, a tady chci poukázat na rozsáhlou analýzu, kterou jsme v rámci Business Europe uskutečnili ve snaze stanovit diagnózu evropských trhů práce. A ukazuje se, že například ty potíže, které které mají členské státy, nebo s, s nimi setkali během krize, nejsou dočasné. Jsou to strukturální slabiny, například nepoměr mezi počtem nebo e, nabídkou kvalifikovaných sil a nízkou produktivitou a tak dále. Jsou tady určité symptomy, symptomy strukturálních e, slabin a musíme to řešit. Eh, domníváme se, že nadešla hodina pravdy pro členské státy, musí se zavázat k této reformě. Není to dost reflektováno v národních reformních programech. A eh, tento nedostatek odhodlání je pro nás um, velmi znepokojivý a mm, neodpovídá to snaze vyřešit situaci milionů evropských občanů, kteří jsou stále nezaměstnaní. Děkuji. Děkuji a dostáváme se k zástupcům odboru. Dám slovo Luku Vicentinimu, který je tajemníkem konfederace EOK. Děkuji vám mnohokrát za pozvání Eh, pro EOK na toto slyšení. Když v roce 2008 vznikla evropská iniciativa Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa, eh, tak vlastně eh, ekonomická krize teprve začínala. Vznikly dobré cíle, které se týkaly zájmu zaměstnanosti a také eh, odborné přípravy. Eh, od té doby ovšem všechny ukazatele se eh, zhoršily. Od tohoto výchozího bodu můžeme začít analýzu, kdy Nezaměstnanost v Evropě hodně narostla, i když se liší situace mezi jednotlivými zeměmi. Postiženy jsou především generace mladých, postižených osob, a skupiny osob, které mají nižší kvalifikaci. Také restrukturalizace podniků z důvodu krize dále mm, ovlivnila situaci, dochází také k přizpůsobování se oteplování eh, klimatu a dalším. Došlo ke zhoršení a také vzhledem k omezení finančních prostředků disponibilních pro vzdělávání eh, pracovníků a budoucích pracovníků. V některých zemích došlo dokonce i k omezení prostředků pro základní vzdělávání. V členských státech i v jednotlivých regionech tyto finanční prostředky eh, poklesly. To tež platí také pro podniky, zejména malé a střední podniky. Ukazatele to zcela jasně potvrzují to, co je uvedeno ve strategii Evropa 2020 a agenda nové dovednosti pro nové pracovní místa, eh, ukazují, že se celý proces značně zpomalil. Flexikurita, která měla vést k vyššímu počtu pracovních míst, zajistit větší mobilitu pracovníků a poskytnout vhodnou síť, eh, neumožnila dosáhnout tyto cíle či snad umožnila to pouze v některých zemích, a to v těch, kde eh, krize eh, pracovní trh postihla méně závažně než jinde. Eh, pracovní místa v Evropě naopak se snížila ve svém počtu. Zvýšily se především mm, nejistá pracovní místa, málo špatně placená pracovní místa, zranitelná pracovní místa. Celá řada lidí přišla o práci a tyto osoby se jen těžko prosazují na pracovním trhu. Ukazuje se tedy, že tato politika nebyla vhodná a e, neprojevila se pozitivně v období hospodářské krize. Názor EOK je takový, že strategie Evropy e, v této oblasti musí být e, nově přeskoumána a to vzhledem k tomu, k jakým změnám došlo v ekonomickém scénáři. Nástroje, které se objevují eh, v agendě pro nové dovednosti, pro nová pracovní místa, což je pozitivní, musí být ovšem lépe zacíleny a musí se přizpůsobit měnící se situaci. To je třeba realizovat na mnohem regulovanějším pracovním trhu, který umožňuje evropským občanům získat eh, stálá, stabilní eh, pracovní místa. EOK uvádí některé základní e, priority, podporovat základní vzdělávání, e, snížit předčasné odcházení žáků ze školy a také vytvořit základy aktivního občanství a dobré uplatnění na pracovním trhu. Umožnit rovný přístup ke vzdělávání a k odborné přípravě. Všichni by měli mít e, Eh, bez ohledu na rozdíly eh, stejný přístup, rovný přístup eh, ke vzdělávání, měli by mít možnost rozvíjet své znalosti. Také zaměstnavatelé by měli umožnit trvalé vzdělávání, začlenit toto formy vzdělávání do pracovní doby. A to samozřejmě se týká eh, uznání a potvrzení formálního i neformálního eh, vzdělávání, eh, předcházet tímto způsobem nezaměstnanosti. A tady eh, OK má zvláštní projekt v této oblasti. Je třeba usnadnit přechod od eh, základního vzdělávání k pracovnímu životu a to díky dobré kombinaci znalostí a dovedností umožnit také snadné eh, přechody od akademického vzdělávání k odborné přípravě. Dále je třeba poskytnout dostatečné finanční prostředky pro dobré kvalitní vzdělávání i odbornou přípravu. Růst ekonomiky záleží eh, výrazně na schopnostech a dovednostech eh, pracovníků, včetně nezaměstnaných. Zaměstnavatelé hledají kvalifikované pracovníky a ti musí také uznat eh, svou odpovědnost investovat do odborné přípravy, podílet se na něm. Účast na sociálním dialogu, eh, účast, pardon, účast sociálního dialogu na celoživotním vzdělávání. Tady je nutná účast odboru Eh, stejně jako veřejnosti. Účast sociálních partnerů a celé tripartity musí mít podporu na všech úrovních v Evropě eh, na národní úrovni i na místní úrovni podporování eh, sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání je tady velice důležité. A konečně je třeba lépe uplatnit iniciativy Eh, na evropské úrovni. V oblasti vzdělávání tady celá řada iniciativ a nástrojů, eh, které jsou v rámci agendy nové dovednosti pro nová pracovní místa. Výsledky je třeba náležitě uplatnit eh, také díky účasti sociálních partnerů. To vše je třeba zachovat i pro příští finanční období 2014 až 2020. Eh, závěrem můžeme říci, že EOK se domnívá, že tyto cíle jsou velmi důležitými nástroji jak pro, soci, jak pro ekonomické oživení, tak pro udržení pracovních míst. Tyto nástroje eh, musí eh, být ještě aplatňovány v kombinaci s dalšími nástroji. Sami o sobě nestačí. Musí jít ruku v ruce s investicemi a s dalšími nástroji. Jde o to udržet pracovní místa. V tomto směru EOK se domnívá, že je třeba vyvážet současnou eh, politiku úsporu, úspor a škrtů eh, a dobře uplatňovat eh, pakt Evropa Plus, který se schvaluje. A konečně jsou tady další opatření, které je třeba přijmout, například otázka eurobondu Eh, otázka eh, snižujících se platů tady samozřejmě eh, nemá místo, je třeba ušetřit platy od takovýchto škrtů. Zásadně důležité také je posílit sociální dialog mezi sociálními partnery. Děkuji vám. Merci. Děkuji a dávám slovo zástupci CEDEPOV. Eh, pan Letmajer, eh, který je výkonným ředitelem CDFOPu. Prosím. Děkuji eh, paní Perez a, Beres a děkuji vám za pozvání. zvání. Tady už byl zmíněn ten nesoulad. Ten, to samozřejmě se stává, když máme velkou nezaměstnanost, nenaplněná pracovní místa a někdy oboje. Já jsem si před několika dny přečetl, že řemeslné podniky, 27% eh, z nich nenajdou eh, eh, potřebné kvalifikované pracovníky. Není to tedy jenom teorie, ale skutečný problém. Také je takový nesoulad při samotném zaměstnání, když kvalifikace zaměstnanců se často značně liší od požadavků pro toto pracovní místo. Kvalita zaměstnání tedy omezuje také čas často příležitosti pro eh, takovou práci a často také omezuje negativně Ehm, produktivitu. Samozřejmě, že zaměstnatelnost je velice důležitou podmínkou pro celou společnost, ale zaměstnavatelnost není permanentní, protože kvalifikace a e, schopnosti se zhoršují časem, proto je třeba je neustále aktualizovat a rozvíjet. Je zcela pochopitelné, že při dalším pracovním životě, technologickém pokroku a strukturálních změnách roste potřeba ehm, profesního a celoživotního vzdělávání. Ehm, životní styl se stále více vyznačuje eh, přechody mezi eh, obdobími zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Někdo to zvolí eh, z důvodu rodinných anebo pro mm, rekvalifikaci. A to umožňuje, je třeba, aby si lidé potom vypracovali schopnost řídit vlastní životní kariéru, pracovní kariéru. Potřebujeme mít lepší informace o pracovním trhu, protože je velice důležité, abychom brzy zjišťovali a předvídali potřeby eh, kvalifikací, abychom lépe mohli dávat do souladu nabídku a poptávku. A proto je třeba také se na to dívat eh, z dopředu. Ehm, tato ehm, předvídání musí být kvalitní tak, aby tato informace také byla včas k dispozici zaměstnavatelům a zaměstnancům. Je třeba eh, zajistit také spolupráci mnoha aktérům, abychom získávali takovéto informace. To znamená to, že máme eh, provádět prognózy velkých eh, odvětvových profesních vzdělávacích trendů, vyhodnocovat dopad megatrendů, jako jsou demografické demografické změny, až ozeleňování ekonomiky, ale musíme se dostat až úplně na, zem na zem na plánování eh, jednotlivých eh, organizací v konkrétních lokalizacích. Využívání těchto informací a pracovní trhu vyžaduje také koordinační struktury. Je zřejmé, že aktivní účast a příspěvky zaměstnanců, eh, poskytovatelů vzdělávání a Eh, školení je velice důležité. Eh, CDFON se zaměřuje právě na předvídání potřeb kvalifikací, aby se odstranil tento nesoulad mezi nabídkou a poptávkou a pomáhá také komisi, aby eh, se zlepšovaly zpravodajské informace o pracovní trhu v Evropě. Pracovní příležitosti se definují na základě požadovaných kvalifikací a kompetencí. A ESCO je vlastně vlastně pokusem najít společný jazyk mezi světem práce a vzdělávání tak aby se uváděly do souladu profese a kvalifikací. Samozřejmě, že máme hodně zaměstnanců s nízkými kvalifikacemi a starší pracovníci zejména většinou mají nižší dosažené vzdělávání, vzdělání a to se projevuje v tím, že pořád v současné pracovní síle v Evropě je poměrně hodně málo kvalifikovaných lidí. To se bude řešit tím, že starší lidé budou um, odcházet do důchodu a ti, kteří budou mít malé kvalifikace, budou stále ve větším nebezpečí, že budou stále častěji nezaměstnaní někteří trvale. A na druhé straně, jestliže bude příliš mnoho těch, kteří předčasně ukončí školu, pak zase bude růst počet těch, kteří budou mít eh, nízkou kvalifikaci. Tím pádem budou hůře přecházet na zaměstnání a těžko si uchovají zaměstnavatelnost po, celou, po celý celý život. Předčasné ukončení školy tedy je velice drahé eh, pro společnost a mm, my chci zdůraznit výsledky, které John Martin tady na tomto výboru předkládal v prosinci roku 2010. Samozřejmě, že nejdůležitější je těmto lidem dávat kvalifikaci ehm, profesní vzdělávání je velice důležité a má se hlavně odehrávat v souvislosti s konkrétní prací. To znamená, aby to byli učedníci, kteří už přímo mají pracovní výchovu, protože eh, nejenom je velice úspěšnou tato metoda, kdy se eh, učí eh, mladí lidé přímo v pracovním prostředí. Tam si také uvědomují, co je tam zapotřebí a získávají například návyky, jak řídit změny, jak pracovat jako součást týmu a podobně. To je připravuje dobře pro pracovní život a když se to dobře kombinuje s teoretickou výchovou, pak si získají dobrý základ pr- pracovních teoretických i praktických návyků. A mladí lidé potom často využívají těch kontaktů na zaměstnavatele, které získali během eh, své přípravy a získají lepší kvalifikace a to si i další zaměstnavatele uvědomí. Čili vzdělávání na základě práce nebo v pracovním prostředí se teď vlastně stále více zavádí do všech forem vzdělávání. Týká se to i vyššího vzdělání a má to také velký význam Tradiční odborné vzdělání většinou vede jenom ke kvalifikacím na střední úrovni. A výsledky našich eh, prognóz eh, kvalifikací ale ukazují, že jsou třeba obě úrovně, to znamená i střední, i vysoké vzdělávání. Čili vysoké vzdělání a VET jsou jenom různé cesty, které se navzájem nevylučují a měly by se protínat tak, aby eh, vycházel, aby se z toho vyvinul skutečně mm, potřebný systém vzdělávání. VET je velice přitažlivá forma a studenti potom také mají lepší možnost vzdělávání. Učení se na pracovišti je také nejčastější a nejdůležitější formou um, dalšího zvyšování kvalifikace těch, kteří už jsou zaměstnáni. Hodně to závisí na konkrétních potřebách společnosti, organizace a proto e, ne vždycky jsou uznávány tyto kvalifikace a ne vždycky skutečně e, poskytují zaměstnavatel na zdalé osobě mimo tu konkrétní firmu. E, je třeba tedy, aby byly uznávány a ověřovány znalosti a návyky i v jiných kontextech. A to je velice důležité, aby jednotlivci mohli pak budovat své kariéry a rozvíjet vlastní zaměstnavatelnost. A Až do roku 2012 členské státy, eh, tedy do toho roku eh, ukončí členské státy takzvaný referenční proces eh, národních kvalifikačních v rámcu, který bude napojen na evropský kvalifikační rámec a většina těchto rámců budou zahrnovat všechny typy kvalifikace a bude také možnost potom validovat takovéto kompetence. Rád bych tady zdůraznil, že e, iniciativa Nová kvalifikace pro nové typy pracovní, e, pracovní místa a e, vet nejsou e, navzájem e, rozporuplné, ale navzájem se doplňující formy, které fungují v synergii. Nakonec bych chtěl něco říct o financování. Důležitý dopad rozvě, rozvoje a realizace evropských nástrojů a zásad ve FET je, VET je jeho funkce, která mm, posiluje důležité reformy a vede k dalšímu vývoji systému VET. Eh, finanční, eh, systémy finanční podpory už tady se realizují pro eh, celoživotní, pro rekvalifikační vzdělávání a potřebujeme politiky, které by reagovaly na potřeby. Jsou to systémy, které obvykle vycházejí ze sdíleného financování, nicméně existují také na, na znaky a náš kolega předřečník poukazoval na to, že rozpočtové problémy ovlivňují i výzvě výdaje na um, odborné vzdělávání. Za této situace je důležité hledat inovativní přístupy, budovat partnerství a zvažovat dobře výsledky ehm, výkonnostních měření, aby se zvyšovala efektivita. Je důležité zajistit kvalitu odborného vzdělávání pro mladé a zároveň také vyhledávat patřičné investice do eh, vzdělávání a rekvalifikace dospělých. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane eh, slovo paní Gerstenbergová z agentury Eurofam. Děkuji, eh, madame Beres, eh, za pozvání a za příležitost promluvit na tomto slyšení. My jsme eh, pracovali na celé řadě důležitých aspektech, eh, které jsou zmíněny ve zprávě, například flex security ehm, a eh, dále pak krátkodobé pracovní úvazky to bylo předmětem průzkumu naší nadace nedávno a naleznete odkaz na zprávu v těch informačních podkladech, které vám byly zaslány jako podkladový materiál. Také jsme pracovali na aktivní, eh, aktivním začlenování mladých lidí a tak dále. Dnes ale bych se chtěla zaměřit na kvalitu eh, eh, práce a pracovní měřítka, což je velmi ústřední bod v rámci naší agendy pro nové dovednosti a pracovní místa. My všichni jsme asi zajedno, že kvalita práce je velmi komplikovaný eh, koncept a je jednoznačně eh, mnohorozměrový. Dobrý eh, nebo kvalitní práce není pouze práce dobře zaplacená, která má vyhovující pracovní dobu anebo přichází v rámci trvalého, trvalé smlouvy. Je to skutečně ta koncepce. A když jsme tedy prováděli průzkum, průzkum, tak jsme se spolehali na rámec, který se stává ze čtyř různých dimenzí. Samozřejmě, že lze najít i jiné eh, rámce, ale tento náš má výhodu v tom, že byl projednáván v rámci mm, obce eh, výzkumníků a eh, také byl schválen ehm, našimi zainteresovanými partnery a sociálními partnery. Nicméně První závěr eh, je ten, že definování, poměřování a eh, hodnocení mm, dobrého pracovního místa je nadále velkou výzvou. Současně kvalita práce eh, je čím dál tím důležitější těžší pro celou řadu výzev, kterým čelíme. Z nich jsou mnohé zmíněné v zprávě. Například demografická krize. Chceme-li udržet lidi v zaměstnání déle, tak je to možné pouze, když pracovní místa budou mít určitou kvalitu. A to je vyjádřeno slovem e, zdraví a e, blaho v práci. Dále e, pracovní trhy vyžadují práci, která odpovídá odpovídá určitým kvalitativním kritériím a to znamená také nutnost e, vyvážit práci s volným časem. Dále konkurenceschopnost, přechod ke znalostní společnosti vyžaduje určitou pracovní organizaci, která má dopad na kvalitu pracovních míst opět a to je vyjádřeno dimenzí využití a, po, e, poža, e, a, po, požadování dovedností. A také debata o flexicurity se týká také Eh, základních eh, práv a eh, jistoty zaměstnání. Ale nyní se posuňme z teorie do praxe. Co jsme zjistili o těchto jednotlivých dimenzích? Zejména budu odkazovat na náš celoevropský průzkum pracovních podmínek. Co jsme zjistili ve vztahu ke stárnoucí pracovní síle a snaze udržet lidi v zaměstnaní déle? První zpráva je dobrá zpráva. Procento pracovníků v 27 EU, kteří se domnívají, že budou schopni vykonávat svou práci ve věku 60 let, e, narostl a sice z 57 na 59 e, mezi lety 2000 a 2010. Nicméně, jako obvykle, e, se tady projevují velké rozdíly mezi členskými státy. 70 pracovníků v Nizozemsku a Německu se domnívají, že v 60 letech budou ještě moci vykonávat svoji práci a na druhé na druhém konci stupnice máme Slovinsko, kde pouze 26 eh, pracovníků dotázaných zda budou schopni vykonávat svou práci ve věku 60 let, odpovědělo ano, pouze 26 A to není pouze mm, vnímá eh, dojem, můžete eh, vidět jednoznačnou souvislost mm, mezi těmito názory a skutečným stavem. Takže vče, jak roz, vysvětlit rozdíl? Za prvé ergonomická rizika, e, fyzická rizika, jimž čelí e, pracovníci. My vidíme z tohoto průzkumu, že čím více pracovníků je vystaveno ergonomickým rizikům, například vibracím strojů, e, práce v bolestivých pozicích, zvedání těžkých břemen a tak dále, o to méně je pravděpodobné, že budou očekávat, že bude, eh, budou vykonávat svou práci ještě v 60 letech. Ale není to pouze fyzické riziko, je to čím dál i psychosociální riziko, které zabraňuje pracovníkům zůstat déle v práci eh, zejména eh, na pracovních místech s vysokým napětím, zejména tam, kde to napětí jde ruku v ruce s omezenou autonomí nebo samostatností, zejména tam Eh, většina říká, že nebude schopna vykonávat tuto práci v 60 letech, zejména když je srovnáváte s pracovními místy, eh, které jsou méně eh, mm, namáhavé, respektive kde panuje větší samostatnost. A to odpovídá do značné míry procentu, které již nyní nalézáme v tomto ohledu na pracovištích. Jak lze řešit tuto problematiku? Samozřejmě změnou organizace práce, to je jedna možnost, ale musíme připustit, že některé, eh, některá pracovní místa inherentně nebo bytostně nesou sebou fyzická rizika a, eh, a tak dále. A tady není jiné řešení, než se přesunout na jiné eh, místo anebo vystoupit z trhu práce. je jasné, že ti, kteří um, pravidelně se vzdělávají nebo rekvalifikují, mají tuto možnost během eh, svého pracovního života se s takovouto výzvou vypořádávají lépe. A současně vidíme, že přístup ke vzdělání se věkem snižuje. Zatímco 26 eh, eh, pracovníků ve věku 30 a 49 let mají přístup k, zaměstn- k vzdělání očkování, tak eh, jejich eh, procento se snižuje po dosažení 50. roku věku. Měli bychom ale uznat, že mm, bylo eh, vynaloženo mnoho úsilí eh, zlepšit kvalitu práce nejenom na straně podniků. A víme, že podniky také investují eh, do eh, kvality pracovních míst nebo práce nejenom z hlediska nebo z důvodu altruismu, ale protože očekávají lepší výkonnost, individuální výkonnost i organizační výkonnost. Nedávno jsme uskutečnili celou řadu případových studií v podnicích, abychom zjistili, zda a jak tato spojitost mezi kvalitou kvalitou práce a výkonností existuje a výsledky jsou Eh, na snadě. Je jasné, že ta spojitost mezi vzděláváním, dovednostmi a zaměstnatelností a výkonností je nejsilnější. Eh, vzdělávání přispívá ke zlepšení výkonu, zejména zvýšenou schopností využívat technologie, ale také zvýšenou eh, schopností vyhovět nárokům klientů. A také je zde určitá spojitost mezi eh, eh, politikou vyvážení eh, pracovního napětí, volného času a e, dalších pobídek. Lze říci, že e, tam, kde se využívají tyto e, nástroje managementu, e, tak e, tam je zajištěna nejenom vyšší kvalita eh, práce, ale i výkonnost eh, celé organizace. Na to eh, jsme se podívali s použitím dat z našeho průzkumu podniku a opět výsledky jsou pozitivní, když tyto praktiky pro lidské zdroje mm, jsou uplatňovány. Zvyšuje se produktivita a mm, dochází respektive vytváří se dobrá ekonomická situace. To znamená důkaz, že dobrá kvalita práce je provázána s dobrými organizačními výsledky, lze doložit statisticky. Děkuji. Děkuji vám. A jako posledního panelistu tady máme odborníka na kvalifikace a pracovní trh. To je profesor Mike Campbell. Děkuji, já jsem velmi rád, že tady dnes eh, mohu vystoupit. Pokusím se zhrnout do 6 minut eh, poslední 20 let svého života. Možná, že to bude těžké, možná, že ani tak ne. Ale myslím, že málo věcí může být eh, důležitějších než tato agenda pro nové dovednosti. Je to naprosto zásadní věc a já velmi vítám zprávu komise k této věci. Pokusím se k tomu dodat eh, něco, co eh, by mohlo být užitečné v příští několika větě eh, minutách. Pokusím se tedy zmínit o tom, jak například funguje pracovní trh, jak to souvisí s flexibilitou, jak to souvisí s využitím pracovní síly, o čemž právě říkala Barbara, a také jak to souvisí s kvalitou pracovních míst. Pokud eh, máte pocit, že Evropa se dnes potýká s problémy, tak eh, v budoucnosti to bude ještě horší, ale existují také příležitosti, protože všechny tyto výzvy je možné přetvořit eh, v příležitosti, pokud přijmeme správná opatření. Ale v současnosti probíhají v ekonomice výrazné změny, také na pracovním trhu a to se dotýká těch dovedností, které potřebujeme. Jsou s demografií, měnou ekonomiky, sociálními změnami a tak dále. A tady na tomto obrázku vidíte určité zhrnutí všech těch trendů, které se projevují a které jsou předmětem té 200 stránkové zprávy. Nicméně většina těchto změn eh, pohání dovednosti, které potřebujeme, abychom zlepšili účast na pracovním trhu a abychom také zlepšili úspěch, který na tom eh, trhu mají jednotlivci a nebo společnosti. A v mnoha ohledech eh, to, jak to, toho dosáhneme, bude klíčem k budoucímu úspěchu. Zní to možná jednoduše, ale je to straně výhodná věc jak pro pracovníky, tak pro jejich zaměstnavatele. A nebo naopak, je to ztráta pro oba, pokud se nám to nepodaří. Další eh, slide. Co tedy eh, musíme udělat? V první řadě se musíme postarat o to, abychom měli správnou strategii, správný rámec a za okamžik eh, vám ukážu tento obrázek. To je věc, kterou jsme vypracovali v organizaci, kde jsem pracoval, což je Britská agentura pro zaměstnanost a dovednosti. Neříkám vám to proto, že je to britská organizace, ale říkám to proto, že tady opravdu bylo, byla odvedena užitečná práce Eh, úkolem této organizace je radit britské vládě eh, s tím, jak eh, zlepšit kvalifikace a co, jak se to má promítnout do oficiální vládní politiky. Zejména tady jde také o to, aby se to projevilo na investicích zaměstnavatelů, protože to je klíč k úspěchu a hlavně Hlavní věc o této organizaci je to, že jsme nezávislou organizací, máme zastoupeny sociální partnery, jsme financováni z veřejných prostředků, nicméně e, naše e, působení je nezávislé na rozhodnutích vlády a proto si můžeme dovolit předložit některé radikální návrhy týkající se fungování pracovního trhu. Dovednosti, jak už jsem říkal, jsou e, klíčové pro hospodářské oživení, ale je tady skrytá jedna nepříjemná pravda v tom smyslu, že v Evropské unii máme nízkou úroveň kvalifikace. 77 milionů lidí v Evropské unii mají nulovou anebo nízkou kvalifikaci, která není vhodná pro Eh, současný věk. Je to třetina všech dospělých osob. A proto tedy potřebujeme správný rámec, musíme se zaměřit na ten náš hlavní cíl, což je prosperita, dobrá životní úroveň a to by se mělo projevit produktivitě, výdělku, zaměstnanosti a větší rovnosti nebo rovnoprávnosti. A ty způsoby, jak tomu dospět, je jednak eh, zlepšení kvalifikace na straně tedy nabídky, ale také to dobře eh, propojit s těmi dovednostmi a pracovními místy, které potřebujeme. Nemá smysl z ekonomického pohledu rozvíjet dovednosti, které eh, nikdo nežádá. Eh, není to výhodné pro nikoho a je to zdrojem frustrací pro všechny zúčastněné. A za třetí, a to velmi často je ten chybějící článek v celém řetězci a proto se o tom zmiňuji, je to potřeba zvýšit úroveň ambicí zaměstnavatelů, protože eh, v konečném důsledku se to všechno odvíjí od toho, co eh, požadují zaměstnavatele. A tedy, jak se chovají zaměstnavatele, bude klíčové pro eh, zaměstnanost a vytváření pracovních míst. Takže všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, vládní politika, strategie, rámec a tak všech, a všechno ostatní to souvisí s kroky zaměstnavatelů. A to bych vám chtěl připomenout. A já tomu říkám PUMA, je to zkratka pro tyto čtyři eh, články celého řetězce v angličtině prosperity, upgrading, eh, matching a ambice. Teď přeskočíme několik eh, slajdů, protože nám nezbývá moc času. To bylo jenom rozšíření toho obrázku, které, který jsem ukázal před okamžikem. A teď se dostáváme ke každému z těch prvků které přispívají k prosperitě nebo dobré životní úrovni. Je to, jsou to ambice, eh, přeřazování těch správných dovedností k pracovním místům a zlepšení kvalifikace. Nejprve tedy vzdělávání a zlepšování kvalifikace. To musíme vzít mnohem vážněji než dosud, musíme vyškolit mnohem více lidí a dávat jim ty dovednosti, které potřebují. Proto musíme mít více informací, musíme být transparentnější na pracovním trhu a musíme mít mnohem lepší poradenství pro mladé lidi, ale i dospělé. Stejně tak vzdělávací a systémy a systémy odborné přípravy musí být co nejkvalitnější a dále se musíme postarat o to, aby všechno to, co v těchto institucích probíhá, bylo relevantní pro životy lidí a pro to, s čím se v budoucnosti setkají a z toho eh, pohledu je nedůležitější zapojení zaměstnavatelů. A dále eh, se musíme zamyslet nad tím, jakými nástroji toho dosáhnout, abychom dosáhli Eh, co nejvyšších investic do vzdělávání. Samozřejmě teď eh, se mi to nepodaří všechno shrnout, ale ne nutně si to bude vyžadovat velké veřejné výdaje. A v době rozpočtových krtů si myslím, že bychom se měli zaměřit na ta opatření, která jsou nákladově efektivní. A já bych navrhoval zejména propojení eh, zaměstnavatelů do sítí, protože to je velmi levné například v rámci dodavatelských řetězců. Další záležitost, která je důležitá, je přirazování těch správných dovedností eh, k pracovním eh, místům, která jsou k dispozici, tak abychom vyřešili nabídku a poptávku a zamezili strukturální nezaměstnanosti a podzaměstnanost, která ještě pořád eh, v Evropě přetrvává. Což znamená zaměřit se na to, čemu my říkáme ekonomicky hodnotné dovednosti. Jak už jsem říkal, jde tedy o informace o fungování pracovní trhu. To dělá SEDEFOP to bude klíčové pro účast. Já bych tomu ještě dodal, že jde také o využívání těch informací, kde Evropa ještě není dostatečně na úrovni, spíše než, že ty informace neexistují. Jde tedy o to, jak ty informace jsou vývažně, kdo tomu rozumí a s tímto souvisí. Pokud by eh, poskytování eh, těchto služeb eh, mělo co nejlépe reagovat, tak se musíme více zaměřit na konkrétně stanovené výsledky a tady bych měl jeden radikální návrh. Chtěl bych říci, že důvod, proč poskytovatele vzdělávání odborné přípravy nejsou dostatečně odměňováni za výsledky svých studentů, to je jedna z těch příčin. Například eh, se to měřilo podle toho, jak, úspěšní, eh, jak úspěšné uplatnění potom naleznou na pracovním trhu a v, tom, eh, v této oblasti už probíhají některé pilotní projekty v Británii. Dále jde o poradenství a tak dále a na závěr se potřebuji zmínit o Eh, zvýšení ambicí eh, zaměstnavatelů, protože to bude řídit poptávku, jak říkají ekonomové, souvisí to eh, s fungováním ekonomiky. Víme, že ta je teď v recesi, ale neodvíjí se to pouze od ekonomické aktivity, ale souvisí to také se strukturou té ekonomiky a s tím, jak je ta ekonomika vyvážena mezi různé regiony a komunity. To bude klíčové pro nalezení té správné rovnováhy, podobně jako je strategie podnikání. Jak říkala eh, Barbara, musíme se podívat dovnitř těch firm a tady potřebujeme mít dobré vedení, zejména u malých a středně velkých podniků musíme mít takzvaně vysoce výkonná eh, pracovní místa a využívat ty eh, prostředky, které máme, nebo ty zdroje, které jsou k dispozici, co nejefektivněji. A tím se dostávám na úplný konec, což je následující slide. Tím se vrátím k té zkratce PUMA co tedy si myslím, že by měly být hlavní priority. Musíme eh, dosáhnout koncensu o této agendě, musíme zapojit eh, sociální partnery, eh, instituce evropské vlády a tak dále. Musíme mít rezolutnost při prosazování, musíme mít také zdravý rozum, jak už říkal Volter zdravý rozum není až tak rozšířený, jak by se mohlo zdát, ale hm, abychom tedy eh, se vyrovnali s výzvami dnešní doby, tak budeme potřebovat eh, lepší vyvážení eh, vzdělání a pracovního trhu, abychom ti uzavřeli ten pomyslný cyklus. A dále bude to, se to odvíjet od shody na této agendě, monitorování pokroku a, sankce pro ty země, které to nebudou dělat pořádně. A na úplný závěr bych chtěl říct, že hlavně v době rozpočtových škrtů to je klíčové. A já si nemyslím, že to vyžaduje velké prostředky. To, co potřebujeme v konečném důsledku, je změna v jednání jak jednotlivců, tak společností. A kolikrát to lze udělat velmi levně a není k tomu potřeba mít eh, spoustu eh, veřejných prostředků. Ehm, a na úplný konec máme jenom chci připomenout, proč vůbec o tom diskutujeme. Potřebujeme mít eh, pracovní sílu, která bude kvalifikovaná, protože nedostatečné dovednosti neochuzují pouze životy těch, kteří je mají, ale ochuzují to nás všechny dohromady, takže lepší dovednosti nás mohou obhodit všechny dohromady. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za vaše Eh, vysvětlení, které bylo velmi eh, eh, oživující. A já bych chtěla na závěr dát slovo ještě paní zpravodajce, ale ještě předtím paní Jezovské a paní Moa. Dobrý den, paní předsedkyně. Já bych chtěla velice poděkovat našim hostům, kteří zde velice podrobně eh, hovořili o situaci na pracovním trhu. Hlavně, že není soulad mezi nabídkou a poptávkou. A také chci poděkovat za strategii, kterou vypracoval pan profesor Campbell, aby se tato situace změnila. Nicméně eh, mě tady něco chybí, totiž informace, Eh, spojené eh, s dobrými příklady spolupráce mezi všemi institucemi, čímž myslím instituce zaměstnavatelů, eh, zaměstnanců a vzdělávacích organizací, protože žádná, práv, žádná legislativa, doporučení a strategie nám nic konkrétního nedá, pokud nebudou tyto partneři spolupracovat. Mohli byste prosím uvést, příklady dobré třístrané spolupráce v této věci. Byla bych vám velice vděčná. Děkuji. Paní Mohan a potom eh, pan Kristensen. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem eh, panelistům a také paní Basto za to, že zorganizovala toto eh, velmi zajímavé slyšení. Je evidentní, že máme velmi zásadní problém a já bych se chtěl zaměřit na dvě nebo tři věci, které tady zazněly, které jsou problematické. Za prvé jde o zvýšení u obecné úrovně kvalifikace. A toto zvyšování eh, vzdělání se dotýká současného stavu, ale také budoucích eh, zaměstnanců. Jde o to, jak Eh, dosáhnout toho dvojího pohybu. Na, prv, na jedné straně je to zvýšení kvalifikací, ale také dosáhnout eh, zlepšování úrovně pracovních míst v různých sektorech. To je otázka, která, se kterou se budou týkat všechny státy. Za druhé, jde o tom, jak eh, zohlednit nebo jak do souladu uvést dobu vzdělávání s dobou zaměstnání, protože eh, doba vzdělávání je relativně dlouhá a jde o to, jak eh, dosáhnout toho, aby to vzdělávání reagovalo na eh, pracovní zařazení, aby to bylo co nejefektivnější. A za třetí, vyslechla jsem si do poručení. abychom se více zaměřili na výsledky. Já to mám určité pochybnosti, protože efektivnost těch, kteří vzdělávají, se dotýká všech, ale pokud je budeme odměňovat podle výsledku, tak eh, myslím, že by to bylo problematické, protože eh, oni s tím nebudou souhlasit, nebudou se chtít měřit takovými Eh, měřítky. Já si myslím, že ten úspěch je v tom, jak integrovat ty, kteří mají eh, největší problémy eh, se vzděláváním. Děkuji. Ještě jako poslední pan Kristensen. Děkuji vám, paní předsedkyně. A teď nemáme moc času na dlouhé projevy, takže máme jenom jednu krátkou otázku. Všichni jste hovořili o flexikuritě. Nicméně, když se podíváme na to, co se s flexikulitou stalo v posledních několika letech, tak vidíme, že dochází k víc, většímu důrazu na tu flexibilitu spíše než na to zabezpečení. Co můžeme udělat pro to, abychom tady dosáhli eh, správné rovnováhy mezi oběma aspekty? protože já si myslím, že je potřeba klást důraz i na to zabezpečení, jinak ta, ani ta flexibilita fungovat nebude. A já si myslím, že se to ukazuje i v Dánsku, odkud pocházím, protože je potřeba vědět, že pokud přijde do práce, takže dostanete dávky a e, že dostanete dovednosti, abyste mohl najít jiné uplatnění na pracovním trhu. A zajímalo by mě, jestli byste na to někdo nemohli odpovědět. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Bastos, chcete k tomu něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, opět poděkovat eh, všem řečníkům za výborné vystoupení. Je tady jedna obava, eh, je krize, kterou, o které víme a vlastně výchozí bod ze kterého musíme vyjít a před, předložit různé reformy, nápravy, eh, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby byla Evropa na úrovni, eh, kterou vyžaduje globalizovaný svět. Flexikurita, o které hovořili všichni, otázka zaměstnanosti, sociální politika, to vše musí i být i nadále v nadcházejících letech uplatňováno eh, v tom smyslu, že je třeba eh, přizpůsobit eh, pracovní trh novým požadavkům. Na trhu musí být nové dovednosti, to je zásadně důležitý argument. Chceme-li dospět k růstu a k vytváření pracovních míst, sociální dialog, dialog se sociálními partnery, to všechno tady bylo uváděno jakožto možná reakce na výzvy, před kterými stojíme. Konstatuji také, že když výjdeme eh, z určitého negativního bodu, což je Eh, také konsensuálně přijímaný fakt, že eh, situace Evropy dnes, která je situace škrtů a úspor, nás nesmí vést k tomu, že bychom ztratili ze zřetele naše ambice to znamená více pracovních míst, kvalitnějších pracovních míst, vyšší kvalifikace, abychom byli na úrovni eh, potenciálu hospodářského růstu a měli kvalitní lidské zdroje. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem expertům, kteří zde hovořili. Děkuji. Chtěl by některý z expertů reagovat na otázku pana Kristensena? Pane Kambele? Ne? Paní Gerstenberger? Já se pokusím stručně Jednu věc bych ráda uvedla z hlediska flexikurity, a zejména flexikurity z hlediska krize. To je právě eh, příklad eh, krátké pracovní doby. Tady máte eh, prostě příklad flexibilita pro podnik, ale přitom zachování pracovního místa a zachování příjmu pro pracovníka. Je to tedy zkrácení pracovní doby a e, někdy na velmi malý čas, ale zůstává e, příjem plat alespoň ve výši sociálních dávek. Jedna věc v těchto programech chybí a to je právě vzdělávání. Ten čas, který není použit pro jako pracovní doba, ten by přece mohl být využit pro vzdělávání, zvyšování kvalifikace. Samozřejmě, že ty vzdělávací programy by musely být přizpůsobeny v určitých modulech, protože se nikdy neví, jak dlouho bude trvat to zkrácení pracovní doby. Čili vyžadovalo by to velkou flexibilitu kapacitu ze strany poskytovatelů eh, školení, ale současně i ze strany podniků, který musí kteří musí, nebo které musí také vědět, v čem je potřeba zlepšit kvalifikace. To by bylo ale výborné využití zkrácení pracovní doby v rámci flexikurity. Využití času pro vzdělávání. Děkuji. Eh, prosím. dalšího řečníka, pana Vicentýneho. Já bych se chtěl vrátit k poslednímu vystoupení eh, experta, protože přesně to jsem chtěl také vysvětlit. Existuje velmi málo zemí, kde flexikurita je realizována v dobré kombinaci eh, flexibility i zabezpečení. Před krizí v celé eh, řadě zemí se rozvíjela eh, nestála pracovní místa. Po, pra, po krizi ještě pokračoval nárůst pracovních míst eh, na nejisté bázi. A přitom nebylo možné zajistit zachování pracovního místa i dobrou ochranu pracovníka v dané situaci. Několik zemí Eh, bylo to, co popisovala kolegyně, kde už to existovalo jako praxe, to znamená skombinování eh, určitých dávek, které je třeba zvýšit v době krize, to je samozřejmé, protože je třeba zabránit tomu, aby se snížila eh, sociální ochrana ale současně je třeba takové podpory spojit s podmínkou vzdělávání pracovníků. To je potřebné, abychom čelili problémům nezaměstnanosti a zvyšovali kvalifikaci pracovníků, zejména těch, na které velmi dolehla krize a kteří se potřebují přizpůsobit požadavkům pracovního trhu. Jsme přesvědčeni, že jediný způsob, jak řešit tento problém, jak řešit také problém nedostatečné synchronizace mezi eh, potřebami vzdělávání a potřebami podniku, jak už tady bylo řečeno. K tomu je tedy zapotřebí vést skutečný sociální dialog mezi partnery, eh, mezi eh, svazy zaměstnavatelů a odborovými organizacemi zaměstnanců. Jen takto díky dialogu je možné zjišťovat, jaké potřeby v oblasti vzdělávání se projevují a přitom rozvíjet společnou vizi, společné návrhy a snažit se veřejným orgánům na jakékoliv úrovni poskytnout určité eh, indicie, aby se přizpůsobili eh, v nabídce potřebám. Musíme si uvědomit, že krize ještě stížila vztahy mezi sociálními partnery. Vedla k tomu, že sociální dialog je méně účinný a na to na celé řadě úrovní. Jsme přesvědčeni, že je třeba tento dialog eh, sociálních partnerů změnit, aby čelil těmto obtížím. Musíme si uvědomit, že situace se oproti minulosti hodně změnila nemůžeme čelit problémům eh, odborného vzdělávání eh, na trhu práce a přitom přemýšlet stejně jako před krizí. Iniciativy, které byly spuštěny ze strany Evropské komise, eh, byly koncipovány ještě před krizí a už jsou tyto koncepce poněkud překonané. Je třeba tyto nástroje přizpůsobit nové situaci a vytvořit pracovní místa, a vytvářením pracovních míst můžeme čelit těmto výzvám. Děkuji. Takže tím jsme skončili tuto výměnu názoru. Já eh, přeji eh, hodně štěstí v práci naší zpravodajce až budeme probírat pozměvací eh, návrhy 12. 13. července, určitě eh, využijeme, co jsme se v tomto slyšení dozvěděli. Děkuji všem hostům. Konstatuji, že Business Europe eh, se vlastně naší diskuse příliš nechtěla zúčastnit, ale děkuji také tlumočníkům, že s námi zůstali až do konce tohoto jednání.